Uh, uh, Milí kolegové, dámy a pánové, prosím, začneme řádné zasedání našeho výboru. Jistě před sebou všichni máte pořad jednání ve svých složkách. Nevidím nikoho, kdo by eh, proti němu cokoliv nabí, namítal, takže předpokládám, že je to v pořádku, ale stále ještě nemáme nic pod bodem různé, můžete se hlásit. Eh, sdělení předsedy. Mám pro vás něco velmi příjemného, co vám chci říci. Eh, čeká nás takový eh, vánoční přípitek. Už máme za sebou prvního půl roku nové legislativy. Úplně je neuvěřitelné, jak rychle to uběhlo. Eh, všem bych vám rád poděkoval za skvělou spolupráci. Takže ještě jednou tedy ten vánoční přípitek. To je něco, takový dárek pro vás bude to 3. prosince zhruba v 6 hodin, pokud tedy to eh, dobře zvládneme, eh, rychle to stihneme odpoledne, naše odpolední zasedání toho 3. prosince, tak můžeme jít na ten drink. A já myslím, že všichni z nás Určitě ehm, budeme rádi, když to stihneme na tu šestou hodinu a budeme se moci společně pobavit o tom, co už jsme dokázali a také, co nás čeká, což je asi ještě důležitější. Žádné další připomínky už nemám. Žádná další sdělení už nemám. Teď eh, k bodu 3 to je eh, ten Horizont 2020, současný stav. Hned bych rád eh, přivítal eh, generálního ředitele který se, na komisi, který se věnuje této otázce, který se věnuje výzkumu a inovacím. Jeho jméno je Robert Jan Smits. A já se tedy na vás obracím ohledně toho současného stavu. Ehm, a provádění programu Horizontu 2020. To tedy něco, co nás čeká v následujících pěti letech. Je to asi eh, největší ústředně řízení finanční eh, pro, eh, program Evropské unie a je to obrovsky důležitý kámen ve struktuře Evropské investiční strategie a finanční strategie samozřejmě také se zaměřuje na eh, společenské problémy a výzvy. Je tedy opravdu důležité monitorovat provádění tohoto programu. Takže vážený pane eh, generální řediteli, děkuji, že jste mezi nás přišel a předávám vám slovo. Máte asi 10 minut. Prosím. Děkuji, děkuji pane Busku, děkuji také eh, všem kolegům. Všechny vás zdravím. Eh, ukazuje se, že inovace eh, přinesla asi 60 ekonomického růstu v letech 2005 až 2007 a proto ambiciozní agenda eh, předsedy Junckera eh, může projít, může eh, se realizovat pouze, pokud se zaměříme na investice v, a na, na inovace na evropské úrovni. Proto také náš nový komisař prezentoval svoji vizi v této oblasti i na svém slyšení v Evropském parlamentu. Na evropské úrovni se na to už zaměřujeme také díky tomu, co, jakou práci odvádí tento výbor. Minulém eh, listopadu jsme, se, jsme dosáhli schody ohledně eh, horizontu 2020, který byl asi 80 miliard eur. Nebylo to těch 120 miliard, o které jsme si žádali, ale přeci jenom eh, to bylo velké zvýšení o 30 oproti předchozímu programu. A to přitom, že evropský rozpočet se smrskl, protože do roku 2020 rozpočet bude menší než je dnes. Takže je úžasné, že ehm, věda a inovace je jediná oblast, kde dojde ke, k navýšení fondů. Tady v tom eh, horizontu 2020 jde o to, že v podstatě jsme se, jak, jak řekněme, rozloučili s minulostí a O to jste si také vypožádali. Teď dáváme dohromady tedy vědu a inovaci a jde nám opravdu o výsledky eh, vědecké činnosti, výzkumné činnosti a o to, abychom dostali ty výsledky na trh. Eh, zaměřujeme se také na eh, společenské změny, nejenom pouze na vědecké disciplíny. Vy jste jasně stanovili priority, je to například stárnoucí populace, energetická bezpečnost, počítačová bezpečnost, populace ve velkých městech Eh, zaměřujeme se také velmi na malé střední podniky, protože opravdu jsou páteří ekonomiky a vy jste si také požádali o to, aby 20 rozpočtu bylo zaměřeno právě na malé střední podniky. Eh, také jsme zakotveni v, eh, ve společenských vědách, které jsou obrovsky důležité pro pochopení těch společenských změn. Také jsme z, eh, zdvojnásobili finanční prostředky pro Evropský výzkum, pro Evropskou výzkumnou radu. Pracujeme na potřebě radikálně zjednodušit pravidla a postupy. A v neposlední řadě rozšíření, protože nemůžeme, nemůžeme mít eh, další jakési mezery mezi severem, jihem, východem, západem. Eh, díky vašemu rychlému rozhodnutí v listopadu minulého roku jsme eh, odstartovali výběrové řízení už v prosinci 2013. To se týkalo období 2013 až 2015 a teď vám poskytnu pár statistických údajů. Náš webový portál, informační portál, Eh, navštěvuje 3 miliony lidí každý měsíc. Doposud jsme měli asi 35 tisíc nabídek, 60 tisíc odborníků se registrovalo v naší databázi, takže to ukazuje, že zájem o ten program je obrovský a lidé si opravdu váží nového přístupu který právě díky vašemu, eh, vaší podpoře jsme eh, realizovali či realizujeme. Co tedy děláme pro to, abychom konkrétně realizovali politické dohody, eh, které jsme dosáhli v minulém roce? Za prvé nastartujeme jako prioritu nástroje zený. To je něco, co vy jste, čemu vy jste dali obrovskou prioritu, takže je to priorita i pro nás. Zároveň také odstartujeme pilotní projekt pro eh, eh, takzvané, zrychlené inovace a také eh, tedy ten, ten pilotní projekt začne 6. ledna, je to asi 100 milionů eur. Odstartujeme to přesně 9. ledna. I kolega z vašeho výboru tady přijde na, na tento zahajovací den. V těch eh, výběrových řízení v energetice jsme se zaměřili zejména tedy na obnovitelné zdroje energie, eh, energetickou efektivitu, eh, asi 85 rozpočtu pro energetiku, které si zaměřuje právě na tyto obnovitelné zdroje a tak dále. Takže to jste si samozřejmě zažádali o to vy. 50 jsme vyčlenili na tedy vstup na trh a Věnujeme se tedy tomu v tom prvním výběrovém řízení. Také jsme ustanovali eh, vědeckou radu pro zdraví. O tom jsme hodně diskutovali právě na tomto výboru zejména s, tedy bylo tady několik členů, kteří nejsou teď eh, v novém parlamentu, kteří tedy opravdu v eh, minulé legislativě žádali o ustanovení takovéhoto panelu. Teď k tomu zjednodušení. Eh, plně provádíme jakákoliv ustanovení pro eh, zjednodušení, na kterých jsme, jste se vy s námi dohodli, eh, například plně elektronický pracovní plán, DPH jako náklady, které, jsou, které je možné nárokovat a další. V minulém, v minulém týdnu jste dostali také, jsme dostali zajímavou cenu, cenu za uživatelsky nejlepšího pisatele eh, dokumentů. <laughs> Takže naše grantové dohody dostaly tuto cenu od novinářů. Já si myslím, že to opravdu ukazuje, že ty naše dokumenty, naše grantové eh, dokumenty, formuláře se, tedy, eh, pro, se žádostmi jsou opravdu uživatelsky eh, dobré, a pochopitelné. Takže jak vidíte, dodržujeme naše dohody, co se také týče oblasti genderu. Já si jste řekli, že 40 eh, výborů, které máme, by, by měly být tedy eh, sestaveny se žen. My jsme šli ještě dále, máme tedy 50%, 50% zastoupení žen. Takže jak vidíte, odškrtali jsme všechny kolonky, které byly důležité pro tento parlament a naplnili jsme je takže já si myslím, že z tohoto úhlu pohledu eh, jsme odvedli dobrou práci. Eh, jinak, parlament žádal o to, aby existovala možnost při finančním řízení mít jakási nouzová, nouzové postupy, to je ten článek 125. My jsme využili ten článek proto, abychom tedy měli eh, jakýsi nouzový postup eh, v, oblasti v eh, pomoci proti ebole. Za, během dvou týdnů jsme nejenom tedy dostali ty nabídky, ale už jsme je všechny vyhodnotili a klinické testy pro vakcínu začnou už v novém roce, takže díky tomuto nouzovému postupu v finančním řízení, jak vidíte, máme takovéto možnosti. Eh, co se týče výzev či problémů, které ještě pořád před sebou máme. Jak vidíte, snažíme se opravdu naši dohodu co nejlépe naplnit, ale eh, není to bez, bez problémů. Zatím největší problém je, že máme eh, že, že, že se úplně topíme v nabídkách. Říkal jsem, máme jich asi 35 tisíc. Prostě nemáme dostatek financů pro to, abychom vůbec proplatili, zaplatili i ty nejlepší Ehm, návrhy, takže úspěšnost je velmi nízká. Je to jeden z deseti, jeden projekt z deseti, v některých případech jeden z osmi. Máme eh, například zdravotnický program, kde úspěšnost je jeden ze třiceti. Takže tady vidíte, že ten zájem o program je obrovský, ale také to ukazuje, že bylo dobré, když jste navrzovali na ten horizont 2020 těch 100 miliard a rada to měla odhlasovat na rozdíl od těch 80 miliard. Takže eh, prostě finančních prostředků není dost na eh, ty nabídky, které máme. Druhý problém je nedostatek eh, platebních kreditů, to už jsme vám asi signalizovali prostřednictvím rozpočtového výboru. Eh, rada v průběhu minulého roku eh, začala provádět škrty v těch platebních eh, úvěrech a to tedy znamená samozřejmě prodlevy, odkládání a podobně. Všichni víte, že když nějaký projekt je tedy vybrán, hned začne tedy najímání personálu a podobně. Potřeba okamžitě po eh, schválení nějakého programu mít finanční prostředky k dispozici, ale to teď není možné, my to musíme odkládat, protože na to prostě nemáme dostatek um, financí. Uh, v tomto roce ještě se nám to podařilo ukočírovat, ale v příštím roce už budeme mít velké problémy a vypočítali jsme, že pokud tento trend snížených platebních úvěrů bude pokračovat, tak v roce 2020 na konci toho horizontu 2020 40 našich závazků nebude pokryto platbami. To je samozřejmě neudržitelné, takže jsme vděční za vaši podporu Eh, ještě před létem se o tom hodně diskutovalo se, ve Štrasburku, kde o tom hovořil i náš komisař. Eh, řada eh, projektů prostě nebyla, nebylo možné ufinancovat, nebylo možné nastartovat některé ty výzkumné projekty. Takže si myslím, že to je škoda. To tedy byla, eh, byl ten druhý problém, se kterým se podíváme. A třetí problém, se kterým se potýkáme, je plné zakotvení eh, těch eh, společenských věd. To se nám ještě úplně nepodařilo, zatím se nám to podařilo zakotvit do většiny těch programů, ale ne úplně do všech. Co tím chci říci? Když například vyhlásíme nějaké výběrové řízení v oblasti eh, Alzheimerovy choroby. To je samozřejmě třeba eh, výzkumný projekt, který je eh, obrovsky důležitý pro to, aby nám řekl, ne, není to tedy jenom zdravotnická otázka, ale řekne nám i to, co se bude dít s naší společností, protože to bude mít vliv na to, jak budeme muset organizovat své společnosti, takže do toho samozřejmě potom spadají sociologové, psychologové a nejenom lékaři do takovýchto projektů a zatím se nám úplně nedaří to všechno takhle propojit tak, jak bychom měli. A konečně poslední oblast, kde ještě musíme udělat více, to je ta otázka toho rozšiřování eh, rozšiřování těch eh, jaksi propastí. A my musíme pomoci, zejména třeba ze strukturálních programů, regionům, které eh, jaksi potřebují pomoc na to, aby se dostali na nějakou cestu k excelenci. A e, to, tady jde tedy o to třeba chytré specializ- chytrá specializace a podobně. Je tedy potřeba, aby i regiony, které ještě nemají e, vědecké programy, prostě nějaké takové programy vy, vytvořili. Takže za, navíc už jsem čas neměl. Děkuji, pane předsedo. Eh, Děkuji. Jak se správně uvedl, program pro vědu a inovaci je součástí rostoucího rozpočtu Evropské unie. Jsem rád, že s námi počítají. Ano, pan Levandovský. A co je nejdůležitější do budoucna, je hájit naše výroční rozpočty, protože, jak víte, úspory ze strany rady na následující rok činí asi 10%, což je největší úspora v jakékoliv rozpočtové položce. Takže bychom měli být i do budoucna silní. Sice to nebylo v návrhu komise, ale bylo to v návrhu eh, rady. To si řekněme na rovinu. Takže eh, pojďme k rozpravě. Máme tady mm, jednoho zpravodaje, velmi důležitého, od posledního zákonodárce, pan Kristian Eder, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. My už jsme vypracovali, už tady bylo řečeno, že budeme mít stálý výbor ITRE na toto téma horizontu a máme briefing, eh, který zohlední a dá přehled určitých um, poučení z minula. Co se týče rady a úspor, tady by bylo dobré si říct si něco konkrétního, protože my jsme se snažili dát ta čísla dohromady spíše nepřímo než přímo. Ale v zásadě, pokud jde o rozpočet, tak pochopitelně sdílíme vaše obavy Myslím si, že je to o to dramatičtější, než byste to, dejme tomu, porovnali eh, s programem na 14, 15, 50 miliard. V roce 2015 jsme spadli pod FP7 a není tam ani kontinuita, není tam prostě nic. Jde to za hranice problému inovace. Je to otázka, do jaké míry se shodneme na vlastně takové trvalé eh, lince v návaznosti a myslím si, že zainteresované strany už eh, jasně se začaly ptát, jestli je to vůbec možné s evropskými penězi, protože ta kontinuita není zjevná z této strany. Má otázka, krom toho ovšem zní, pokud se podíváme na tyto dramatické zápočty, tak je možné eh, si položit otázku, zdali ten rozpočet projektu teď větší, zdali ta konsorcia jsou menší, větší. To by bylo zajímavé, protože z čísel to nevyplývá. Eh, co se týče reakce na daný předmět, bylo by dobré se podívat na ta čísla v podrobněji. Bylo řečeno, že některé návrhy nemohly být profinancovány z důvodu omezeného rozpočtu. Bylo by dobré si výraznit ty úspory, které vyplývají z úspor, protože z těch čísel to jasně nevyplývá z důvodu struktury a dalších věcí. A pak je tady ještě jedna věc o implementaci nových pravidel. Ta nová pravidla, když se dojednala mezi třemi stranami, nebylo jasně sděleno, že ten návrh bude zcela opuštěn. A pokud odsouhlasíme ty plus tři měsíce, tak jsme se vlastně shodli, že to už nebude potřeba, nicméně účastníci dostali oznámení daleko později než dříve a otázka zní, proč nebylo možné jim dát indikativní hodnocení. Uh, výstup z tohoto hodnocení. E, pokud mohu, ještě jedna věc. Společně bychom transparentně měli um, prokázat, co by úspory pro program znamenaly. Z těch daných čísel to teď nevyplývá, ale pro naše jednání s radou je to zásadní. Děkuji. Vy vlastně představujete všechny zpravodaje od posledního zákonodárce. Asi bychom vám mohli dát více času, ale vážení kolegové, požádám vás, abyste se drželi dvou minut, ne více. Paní Kabaton Ruiz. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Na úvod bych ráda poděkovala předsedovi DG za tuto ucelenou prezentaci. Technická připomínka a politická připomínka z mé strany. První. Co si myslíte o implementaci, o direct cause a personálním vybavení? To musí vlastně provést všechny neziskové organizace v rámci Horizontu 2020. Co si myslíte o subvencích a ujednáních? Zdali jsou těžko realizovatelná a proplacení výzkumníkům v rámci pravidel, která pro ně platí v jejich vlastních zemích. Já si kladu otázku, zdali budeme schopni plnit interpretaci právě tohoto aspektu. Ach, pokud se domníváte, že ta technická práce je postačující, stačí proto, abychom se dostali dál k asociačnímu uh, programu v rámci článku 135 smlouvy, protože se zdá, že je komise trošku zdrženlivá. A jsou tady tři otázky. V prvé řadě padlo, že je to možná příliš široké a měli bychom být konsistentní v rámci rozhodnutí, které padly v tomto článku a také s ohledem na pokrok, kterého bylo dosaženo během 11 měsíců. Uh, Finanční příspěvky, jak se zdá, nepostačují pro tento účel. A je třeba tady mít určitý společný program, podle mě. Nicméně musíme mít jasno v tom, že všichni jsou odhodláni k tomu, co všichni společně děláme, aby ta práce byla dostatečná, abychom jednoduše mohli plnit to, co vyžaduje článek 135. Já mám trošku jinou věc. Stěžovali jste si na redukci rozpočtu, ale já jsem šokován faktem, že hlavní vědecký poradce a jeho stanovisko jednoduše spadlo ze stolu. Tomu nerozumím. Ptám se, co pak komise nebo předseda už nemají zájem o vědecké důkazy a pravdy? A nebo se dostáváme do politiky, která je pouze založena na ideologii. A nebo je to tak, že nadále budeme studovat výsledky vědeckého poznání. Děkuji. Pan Devakr. Děkuji, pane předsedo. Já bych vlastně navázal na předešlou otázku, protože co se týče naší frakce, tak eh, to je pro nás důležité. Pan Glover ho už nezaujal své místo a neměl náhradu, čili otázka, zda komise se zajímá dále o vědu, vědecké poznatky, doufám, že ano, doufám, že vy také. Má otázka se týká dvou věcí. Vy jste zmínil nástroj pro malé střední podniky. Z toho, mm, co jste viděli, z těch eh, prvních eh, návrhů, jak to vypadá? Zdali ty malé střední podniky jsou součástí nebo už se dostali do té výzvy? Druhá otázka. Platby. Nedostatek platebních zápočtů. Zdali Eurostat eh, také opublikoval, že méně než 2% HDP se vynakládají na vědecký výzkum v 28 členských státech. A politicky širší otázka. Myslíte si, že Horizon 2020 bude tlačit na členské státy, aby plnili ty větší cíle, které jsme si na evropské úrovni stanovili a zdali využují eh, všech, veškerý podíl uh, na inovaci, který mohou, tak aby mohli plnit závazky v rámci té diskuse, která proběhla na toto téma, když jsme vytvářeli eh, tento program. Paní Barbara Kodrická, pane předsedo, děkuji za přípravu těchto materiálů. A nyní přejdu do mateřštiny. Chtěla bych položit několik otázek. Zajímalo by mě, jak je to s rozdělením rolí různých členských států, um, pokud jde o Eh, Horizont 2020 a jak je to eh, s zapojím těch regionů, eh, kteří získávají méně finančních prostředků. A mě by zajímalo, jaké bude procento pro účastníky, kteří jsou noví, kteří se ne, Eh, kterých se netýkal sedmý rámcový program. Jsou k tomu nějaké statistiky a potom by mě zajímalo, jestli je možné dospět k závěru, že to zjednodušení, o kterém jste hovořil, bude mít dopad na financování. Budeme moci fungovat, eh, financovat více eh, projektů, kandidátů. Děkuji, pan Silikiotis. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, generálnímu řediteli za to, že dnes přišel mezi nás. Všichni víme, že program Horizont 2020 je nebo může být velmi důležitým programem pro výzkum a může posílit konkurenceschopnost hospodářství a to v době, eh, kdy některé země skutečně zápolí s krizí. Malé a střední podniky mohou být tímto způsobem podpořeny, můžeme vytvořit nová pracovní místa, ale bohužel jsou tady problémy se sociálním rozvojem. Máme problémy eh, se škrty v rozpočtu na rok 2015. Podle názoru Evropského parlamentu byl tento rozpočet eh, velmi omezený, nebo je velice omezený. A druhý problém, financování je to velmi složité. A třetí bod. Synergie mezi vědou a ekonomikou jsou sice podporovány, ale my se bohužel doníváme, že je to spíše nástroj, který se dostal do rukou nadnárodních firm a nepomáhá celé společnosti ten pozitivní efekt tam zkrátka není. Mě by tedy zajímalo, co chcete učinit za opatření, abyste naplnili potřeby společnosti, jak k tomu chcete přistupovat a jak chcete zajistit nebo usnadnit financování pro malé a střední podniky, protože všichni víme, že malé a střední podniky jsou páteří hospodářství v Evropě a ty zápolí s obrovskými problémy, zejména na jihu Evropy. A další dotaz, jak chcete řešit dopady rozpočtu, jakými opatřeními chcete projekt Horizont 2020 eh, řešit tak, jak to bylo od počátku. Další, další řečník? Uh, well, uh, thank you, Chairman, and thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane generální řediteli. To, co jsme zatím slyšeli, je, že rada se mílí, když se snaží omezovat výdaje a že Evropský parlament má pravdu, když vyžaduje další finanční prostředky. A jak se tak často děje zde v parlamentu, tak se zdá, že jsme eh, tady naprosto uh, některé věci ztratil ze zřetele. A to, eh, že tady v naší Evropě všichni zápolí s krizí, s úspornými opatřeními a že eh, jsme pod rozpočtovým tlakem. Jak my v Evropském parlamentu chceme očekávat, že se bude uh, stále stejným tempem uh, vydávat, uh, že se budou vydávat finanční prostředky bez ohledu na uh, krizi. Tady bychom přece neměli uh, požadovat další prostředky, když všichni musí uh, škrtat a dělat úspory. My bychom bychom měli ty peníze vynakládat co nejefektivněji. A spíše než abychom peníze, které máme k dispozici, eh, vynakládali na administrativu tady v Bruselu a na byrokracii, tak by bylo mnohem efektivnější, lepší a relevantnější, kdybychom tyto finanční prostředky určili eh, programům, eh, které jsou rozhodovány na národní nebo regionální úrovni. To by bylo lepší, než to vše řídit tady z Bruselu. Děkuji. Můžete se prosím vyjádřit k těmto otázkům, otázkám první, první kolo. Well, perhaps to start with the, the last uh, question. Uh... Možná bych začal tou poslední otázkou. Program uh, Horizont 2020 po uh, dlouhých vyjednáváních před dohodou Evropského parlamentu a Rady Eh, nakonec to tady dospělo k 80 miliardám a pokud tady dojde eh, k demokratické dohodě na 80 miliard důležitým nástrojem, eh, tak je samozřejmě velice důležité, aby platby byly k dispozici, abychom potom mohli tento rozpočet uskutečnit. Nechceme více peněz, my chceme, nechceme žádný velký nárůst prostředků, chceme pouze dostat ty peníze, které Rada a parlament po dlouhém vyjednávání dohodly. Takže eh, jsme měli také celou řadu různých studií, eh, kterými jsme dokázali, že evropské výzkumné programy mají velkou přidanou hodnotu pro evropské občany, pro růst našich ekonomik a samozřejmě eh, vaše země je jedním z největších příjemců Evropského rámcového programu a velice tyto program, tento program podporuje. Takže vaše země ta, tady eh, také tyto věci eh, využívá. A potom eh, další otázky. Nejprve řek, chci říct, že jsem potěšen, že tady bude stálý výbor k provádění Horizontu 2020 a jsme to samozřejmě podporovat. Um, údaji, ehm, všechno, všechno, co budete potřebovat, všechna data, nějaká čísla, odhady a tak dále budeme vám nápomocní. Potom jste hovořil o otázce eh, toho velkého množství žádostí a mm, my tady samozřejmě si myslíme, že to znamená, že ten program je velice populární ehm, ve vědecké oblasti a potom eh, samozřejmě je snaží se k tomuto programu dostat i pro nováčky eh, a to samozřejmě láká další a další zájemce. A potom další věc je, že mnozí lidé se k tomu eh, vlastně přihlásí proto, protože v zemích dochází ke škrtům. Ve Španělsku například 600 500 milionů eh, škrty a eh, samozřejmě eh, to je tento efekt, a my bychom tento program chtěli zaměřit na evropskou spolupráci takže by se to mělo týkat trochu jiného zaměření. A e, jak bychom se s tím chtěli vyrovnat? Máme tam e, další postupy, e, kde by nejprve byly určité návrhy v té první fázi a potom, když by ten návrh byl velmi kvalitní, tak by se dostal teprve do té druhé fáze. A dejme tomu, že v 80% je v té první fázi e, odmítnuto a potom se dostaneme do druhého stupně a potom e, to pokračuje dál. Potom eh, je tady další zajímavý mechanismus, pokud předkládáte nějaký návrh, který není příliš kvalitní a eh, je to v rámci peer review eh, zjištěno, že to vlastně není příliš kvalitní, tak potom musíte několik let počkat, než můžete podat další návrh, takže to by také mohlo vyřešit tento problém. Ale ten program je opravdu velice populární a my musíme učinit určité kroky potom tam je ten, ta osmiměsíční eh, lhůta a, a eh, my eh, tam musíme k tomu vydávat více informací, aby si lidé, tedy aby lidé byli informováni o tom, jakým způsobem se pracuje. Potom sazby financování. Víte, že Horizont 2020, tam jsme se rozhodli, že tam budeme mít jednu sazbu pro všechny účastníky, aby to zkrátka bylo zjednodušené. 100% přímé náklady a 20% nepřímé náklady a tedy 25% nepřímé náklady, to je e, věda a inovace, je to 70% přímé náklady a 25% e, potom e, režijní náklady a Máme určité modely, které ukazují, eh, že tyto sazby eh, budou výhodné pro všechny účastníky, pro univerzity, pro eh, malé podniky a jediní, kteří by možná mohli mít určité problémy, jsou ty, kteří mají nějaké větší společnosti a tam je možné některé ty náklady převést mezi těmi kategoriemi, mezi přímými a nepřímými. Takže my zkrátka hledáme jiná řešení a e, toto je takové řešení, se které by mělo všem vyhovovat. Potom e, další, hovořili jste o hlavním e, vědeckém poradci a pana předsedy komise, ale o tom rozhoduje on a, a tato pozice nebyla zrušena, ale dospěla zkrátka ke konci spolu s administrativou pana Barosy a, a v tuto chvíli se vyjednává a pan Juncker se zamýšlí eh, nad tím, jak budou vypadat další struktury v této oblasti a proto bych nehovořil o tom, že ta pozice byla zrušena. Myslím si, že to by bylo předčasné. Tato pozice zkrátka, ta její lhůta vypršela, skončila a teď se uvidí, jak to bude vypadat dále. Chtěl bych vás ujistit, že Každopádně bychom si přáli, aby politiky vycházely z vědeckých podkladů a ne z ničeho jiného. Takže budeme i nadále pokračovat v té politice, že se budeme snažit zajistit, aby legislativní návrhy vycházely eh, z vědeckých eh, důkazů. Pan Debaka tady hovořil také o této otázce, ale potom také o malých a středních podnicích a ono je opravdu velice důležité, aby malé a střední podniky se do toho celé mohly zapojit a co pro ně děláme? 20% eh, je pro malé pro malé a střední podniky, potom máme velmi dobrý systém národních kontaktních bodů, které budou informovat a malé a střední podniky budou jim pomáhat, potom samozřejmě opatření zjednodušení, která umožní eh, nováčkům a malým podnikům, aby se eh, do toho zapojili. Paní Kudrecka, také vám děkuji za vaše vystoupení stejně jako my všichni eh, tady byste si přála, abychom dospěli k určité tedy špičkové úrovni v jednotlivých eh, zemích a eh, Tady bychom měli poděkovat komisi za její iniciativu v rámci eh, Horizontu 2020. Teď se tam objevují nováčci díky tady tomu zjednodušení a jakmile bude existovat ten stálý výbor, tak my vám tam budeme předkládat různé statistiky a údaje, aby bylo jasné, jak to vypadá takže já si myslím, že to by byla stručná reakce na vše, i když tady byla jedna otázka, která se týkala dvouprocentních výdajů na výzkum. U nás o tom hodně hovoříme, o vědě a výzkumu, ale neinformujeme. V tuto chvíli to činí 2% z HDP a snažíme se teď využít Horizont 2020, abychom ehm, navýšili to financování, eh, protože není to jednoduché, protože členské státy tady také musí chopit své úlohy a investovat do budoucnosti a eh, Například Čína, ta to zvyšuje 22% ročně a Korea, eh, Jižní Korea, ta, ta má také velký podíl a já si myslím, že to by nás mělo probrat. Neměli bychom už pouze hovořit, ale opravdu bychom měli investovat. 11. Děkuji. Mám tady před sebou ještě 11 žadatelů o slovo. A ač mě to mrzí, tak musím říci, že teď už ten seznam řečníků uzavírám a každý řečník bohužel dostane jenom jednu minutu, protože jinak to nestihneme. Paní Griffinová, prosím. Děkuji za eh, eh, britskou delegaci. Také jsme se vyjádřili oproti zrušení eh, pozice toho poradce a to je tedy jedna taková připomínka. Ale kromě toho, co se týče excelence, potřebujeme pomoci lidem v regionech, mladým lidem, kteří nemají práci, aby se dostali k vysoce výhodným pracovním příležitostem v budoucnosti. Musíme využívat strukturální fondy, různé zaměstnanecké iniciativy a tak dále. Musíme zajistit, aby to opravdu proběhlo. Jaké kroky tedy potřebujeme? Co potřebujeme, abychom monitorovali pokrok v této oblasti? Děkuji, pan Gerbrandy, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Smith, děkuji za to, že jste mezi nás přišel, děkuji také za to, co jste říkal o rozpočtu tak otevřeně. Je opravdu smutné, že slyšíme o tom, že tam máme tu propast těch 40%, pokud bude vždycky na radě. Uh, Eh, mám konkrétně otázku, většinou tedy hovoříme o rozpočtu eh, z makroekonomického hlediska. Ehm, řekl jste, že jste vyřešil tu, ten problém eh, pro rok 2014 tím, že jste prostě některé, některá ta výběrová řízení posunul na příští rok, ale já když hovořím s některými instituty a společnosti, které využívají tyto programy, hovoří o spolehlivosti Evropské unie. Tam mohou být um, ta, to může mít jakousi cenu, která se už nedá splatit tady tyhle ty odklady prostě můžou způsobit problémy. Takže můžete mi říct konkrétně, co se děje tedy v detailní rovině, protože rada neposkytuje ty platby, které potřebujeme? Další řečník, prosím. Eh, děkuji, já, já se chci zeptat na otázku ohledně zdraví. Ehm, v minulém mandátu nebylo, eh, jsme se nezaměřovali dost, dost na otázku eh, rezistence proti antibiotikům. Zítra máme den antibiotik. Eh, pokud tedy nebudeme schopni eh, nalézt nové způsoby využívání antibiotik a nebudeme schopni vynalézt nová antibiotika, nebudeme moci vyřešit některé problémy ve zdravotnictví a to je také velmi propojené s otázkami, jako je produktivita, protože samozřejmě tyhle věci se projí, ne, ne, nemůžeme být produktivní, když jsme nemocní. Takže jak to vyřešíme? Budeme, můžeme mít opravdu velké problémy, protože lidé jednak eh, nebudou léčeni, eh, můžou umírat eh, z těchto důvodů. Teď pan Levandovský, prosím. Děkuji za vaši prezentaci, která byla částečně optimistická, částečně pesimistická. Mě zajímá rozpočtová stránka nepřekvapivě. Takže Ehm, říkal jste, že tedy je dobré to zjednodušení a tak dále, ale eh, dramatický problém je každodenní management téhleté oblasti a eh, jak eh, jak víte, dostali jsme se k dohodovacímu řízení nejenom o roku 2015, ale i o některých dodatečných platna, platbách pro vás pro rok 2014. Takže je potřeba jasně říci, jaké budou náklady, jaká bude cena například pro ty příjemce třeba ve Spojeném království. Protože právě i ze Spojeného království samozřejmě přichází určitá rozpočtová omezení. Děkuji. Eh, další řečník. Eh, eh, děkuji. Pane generální řediteli, já vám gratuluji k tomu, jak tady te odprezentoval ty velmi dobré výsledky. Také naprosto souhlasíme, jak je nesmyslné eh, seškrtávat v takovéchto oblasti. Mě by zajímalo, jak vnímáte jakousi schizofrenii slov, když na jedné straně hovoříme o horizontu 2020, na druhé straně máme eh, předpokládaný projekt pro eh, prosinec kde ty klíčové oblasti jsou stejné jako v tom horizontu 2020. Takže co by mě zajímalo? V průběhu roku eh, proběhla celá, jsme tedy podpořili celou řadu konsorcí, různých eh, eh, výzkumných centrů, celá řada z nich se tedy zažádala o nové projekty a podobně, to je krásné, ale já si myslím, že zatím se neposunujeme ku předu. To znamená, máme pravidla, která jsou výhodnější pro, eh, pro podniky. My potřebujeme mít pravidla, která by byla výhodná pro oblast inovací tak, aby také měli nějakou příležitost. Paní Verna, prosím, vážený eh, pane generální ředitele, eh, mě zajímá tedy ten, ná, ten nástroj KMU, kdy tedy je potřeba zamítat některé kandidáty. Vy jste tady hovořil o té velmi nízké úspěšnosti žadatelů eh, při získávání projektu, takže jak je to s těmi žadateli, kteří eh, jsou zamítnuti, ti samozřejmě jsou určitě frustrováni a možná po druhé už se ani nepokusí, často možná ani neví, proč jejich žádost byla zamítnuta a podobně. Eh, je si toho komise vědoma tohoto problému a co s tím uděláte? Děkuji, paní Sanders. pane předsedo, děkuji, eh, pane generální řediteli. Zmínil jste to zjednodušení, to je samozřejmě potřeba docílit co nejrychleji když hovoříte třeba o výzkumných pracovnicích v laboratořích, ti vám řeknou, že hodně svého času věnují eh, nastavování toho projektu, věnují se prostě tomu vyplňování různých formulářů stejně tak, ehm, věnují tomu stejně eh, tolik času, kolik, eh, kolik věnují samotnému výzkumu. A to je problém, protože samotní výzkumní pracovníci se musí věnovat té administrativě. takže samozřejmě potom není možné využít jejich, eh, tu jejich specializaci. Děkuji, pane předsedo. Když eh, pracujeme na schvalování Horizontu 2020, když jsme o tom hovořili, tak jsme se bavili o e, takzvané e, specializační strategii. To znamená, že místní e, komunity mohou financovat oblasti, v níž jsou nejlepší, v níž jsou nejlépe schopni tedy získat financování. Mm, mám otázku. Pomáhá komise místním orgánům při co nejlepším využívání strukturálních fondů tak, abychom mohli Eh, pomoci jim v tom, aby rozvinuli svoji excelenci, aby opravdu mohli využít toho pro, projektu Horizont 2020. Další řečník. Ještě konkrétně mě zajímají ta čísla. Co přesně znamenají rozpočtové škrty v Horizontu 2020? Mm, může to přeci dopadnout i na úspěšné eh, projekty. Nám tady chybí 1,6 eh, miliard. Ehm, 14, eh, to znamená 14 ze 16 miliard na, roku, eh, na rok 2015 eh, už bylo vydáno, takže prostě to takhle suneme před sebou a tyhle ty čísla my potřebujeme proto, abychom měli argumenty, pádné argumenty při jednání s radou. Tak děkuji nyní, pane generální řediteli, prosím vaše odpovědi. Synergie mezi strukturálními fondy a horizontem 2020. Na to jste poukázali mnozí. V zásadě jsme rádi, že pod strukturálními fondy nejsou peníze dispozici pouze pro letiště, nádraží a silnice, ale pro inkubátory, pro výzkumná centra a vědecké parky, což nám umožní budovat takzvané schodiště k excelenci. To znamená dobré investice. Máme mnohé co ukazovat. Španělsko, Irsko, tyto země využili strukturálních fondů, aby se založili na vědeckých poznatcích. Investují nejenom do silnic ale i, a do železnic, ale i do modernizace výzkumných středisek a univerzit. Mluvili jste o úsporách. Paní Gagan Quinn ve svém vystoupení zmiň, zmiňuje konkrétní čísla, tolik z Marie Curie programu a tak dále. Já vám konkrétní čísla zašlu, abyste věděli, o co se jedná. Pan Gebrady se ptá, co to konkrétně znamená. Pokud schvalujeme projekt a tento projekt pak může provádět výzkum na jakékoliv téma, nemůžeme dát předběžné financování, aby najímali lidi, eh, aby jezdili na konference a setkávali se s lidmi. To jsou důsledky a to je špatné v takové oblasti, jako je věda a výzkum. Někdo zmínil, že zítra je den antibiotik, protože tady je velký problém s rezistencí. A myslím si, že momentálně klademe prioritu na farmaceutický průmysl a na vědu v této oblasti. Jedná se o 300 milionů, které eh, mají za cíl vyhledat alternativy, protože to má přímý dopad na občany. A já vám dám tiskovou zprávu, kterou vydáme zítra, kde ukážeme úžasný projekt, který financujeme v tomto kontextu. Ještě se eh, vrátím k zápočtům. My jsme vlastně politikou v rámci výzkumu a vývoje, která je hrdá na utracení každého posledního haleře. Vy jste minulý rok na nás poukázali jakožto na příklad, který vyčerpal veškeré peníze do posledního eura nedočerpali jsme asi 280 eur. Takže i tyto politiky by měly být privilegované v rámci těch uh, zmíněných zápočtů. Co se týče zpětné vazby pro KMU pro, program, tam byl problém. Je tady hodně námětů, návrhů a proto to se nereagovalo vyčerpávajícím způsobem, bylo jich opravdu hodně, takže reagujeme opravdu stručně, ale my to napravujeme v další výzbě, e, to skutečně opravíme, čili kdokoliv, kdo předloží návrh, si zaslouží v reakci více než jednu větu. Takže to jsou ve stručnosti mé odpovědi na všechny položené otázky. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A jak víme a budeme to opakovat nadále, my neutrácíme peníze v horizontu 2020. Investujeme pro růst, pro inovaci, pro vytváření pracovních míst a to je zajímavé pro naše občany. Ještě doplňuji, vážení, že v 7 hodin dnes v našem Evropském parlamentu zahajujeme summit K4I. Je to šestý summit pro poznatky a inovaci se zastoupením několika komisařů. Jsou to tři komisaři, naprosto noví pro vývoj, inovace a zemědělství. Budeme mluvit o tom, jak investovat peníze nejlépe v sou činnosti eh, s vědeckými institucemi, se zástupci průmyslu a tak dále. Ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste za námi zašel a určitě budeme průběžně v kontaktu během následujících pěti let, protože kontakt je pro naše další volební období naprosto zásadní. Sorry. No, nothing? Okay, perfectly organized. Výborně, takže jdeme podle plánu, čtyři hodiny, začneme hlasovat. Máme tady dva návrhy. Obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou to je velice důležité, protože hm, stará dohoda vyprší 7. listopadu 2014, čili vlastně před deseti dny. Čili o tom bychom měli rozhodnout. Jedná se o intensifikaci know-how, vše pro vědeckou obec a občany. Elektronické hlasování. Pokud bych to mohl otestovat na začátku, na začátku provedeme jedno testovací hlasování. Musíme mít jistotu, že všechno funguje. Není to tajné hlasování, ne. Ale testovací hlasování je stejně velmi důležité. Dám vám například takovou, nějakou otázku. Líbí se vám Evropský parlament? A teď musíte odpovědět. Prosím, odpověste. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Opravdu jednoduchá otázka, vážení kolegové. No, není to jednoznačná odpověď, preferoval bych něco lepšího, ale určitě je to velká podpora do budoucna. Takže všechno funguje, můžeme začít ještě jednou obnovení dohody o vědecko-technické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou. Takže hlasujeme elektronicky, zahajuji teď. Everybody has voted. Hlasovali všichni. Okay. The vote is closed. Končím hlasování. Děkuji. Dále, druhá otázka. Dohoda o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Marockým královstvím. Zahajuji hlasování. Everybody has voted. The vote is... Končím hlasování. Děkuji. Čili tím končí naše elektronické hlasování. Výborná organizace. No a nyní přecházíme k bodu číslo 6 zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a změna směrnice. Naším zpravodajem je pan Antonio Tajani, bývalý místopředseda Evropské komise a místopředseda parlamentu. Máte slovo, můžete odprezentovat své stanovisko. Dávám vám pět minut, pane místo předsedo. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych rád zopakoval jednu věc. Tak jako vy všichni, i já jsem příznivě nakloněn, nakloněn boji proti klimatickým změnám a ETS je zásadní nástroj pro účely snížení skliníkových plynů o 40 do roku 2030. Nicméně musíme také zohlednit fakt, že všichni máme jeden společný cíl. A ten je cílem, který podpořila i Rada a podpořila ho, podpořil ho i parlament. 20 HDP do roku 2020 by mělo přijít z výrobních odvětví. Tento sektor je tedy nesmírně významný pro náš průmysl, Musíme bojovat proti klimatickým změnám, ale zároveň musíme zajistit, abychom podpořili znovu zrození průmyslového sektoru. Já si myslím, že se nám to může podařit. Můžeme je snoubit, ale nemělo by se jednat o náročné zásnuby. Měli bychom dosáhnout cíle vystoupit z ekonomické krize, ale zároveň podpořit náš průmysl. Čili bylo dosaženo dohody mezi Spojenými státy a Čínou. To je velmi po- pozitivní vývoj, co se týče boji proti klimatickým změnám. Nicméně eh, ten stanovený termín je daleko v budoucnosti. Bylo tedy dosaženo ucelené dohody s USA a s Čínou. Je to vlastně dohoda, s kterou musíme pracovat v tomto kontextu, ale zároveň musíme chránit náš průmysl. Pane předsedo, do roku 2011, od roku 90, se nám podařilo snížit omise o 19% a v roce 2010 je to 14%, dnes 10% globálních emisí a v příštím roce to bude 3 až 5 globálního podílu emisí. Já podporuju příslušnou rezervu tržní stability, což bude další krok po backloading. Nesmíme nicméně pozbuzovat únik uhlíku. Musíme si dát pozor na emise CO2, které jsou důsledkem dopravy. Dejme tomu, je tady podnik, rakouský, který investoval do USA, kde se vyrábějí produkty, které se pak vracojí pak do EU. A u nás, naší zemi, na Sardiny Alcoab se musel eh, zavřít. To vše se odehrává v nestabilním rámci legislativním, čili naše klenoty uh, opouštějí Evropskou unii, to znamená, že přicházíme o tisíce pracovních míst. Ten systém se musí zmodernizovat podle následujících kritérií. MSR přijala komise v lednu. V té době jsem byl místo předsedou Evropské komise a tvrdě jsem pracoval na tom, abychom zajistili tuto rezervu tržní stability pro následující rok. Nicméně podívejme se na sdělení komise o evropském průmyslu a na rezoluci pro konkurenceschopnost pné ocelářství a na další legislativu, která měla za cíl podpořit výrobní průmysl jako takový. Teď vám pochopitelně přednesu, přednesu naš, moje stanovisko, o kterém si budeme moci promluvit na, s našimi stínovými zpravodaji. Omlouvám se že se musel posunout schůzku, kterou jsme si na toto téma původně plánovali. Je tady několik klíčových bodů spojených s konkurenceschopností. Jsou důležitou součástí textu. A já se zaměřím na pět hlavních bodů. V první řadě se jedná o ty struktury, které mají nejlepší možný výkon ty by se měly posílit. Měly by mít stoprocentně volnou alokaci kvot do roku 2030 pro tato příslušná odvětví. Navíc by komise měla pracovat na alokaci, čili měla by se pokusit se zaměřit na produktivitu, která následuje eh, nebo reaguje na závěry rady z října. Nezapomínejme na ceny elektřiny. Ceny energií jsou nejvyšší na světě a porušují naší konkurenceschopnost. Nám se podařilo se srovnat s 30% navýšením cen v Evropě, ale za mořem tyto ceny klesly o 40% z důvodu nových plynů. Pokud chceme posílit výrobní průmysl, musíme také vyrovnat nepřímé náklady, což nám pomůže posílit situaci, kdy konkurenceschopnost by měla existovat na základě, který nesouvisí se stejně spravedlivými podmínkami. Jinak by nastala situace, kdy dojde k porušení pracovních míst a únik uhlíku. Čili, abych to ukončil, měli bychom motivovat produkci, vyšší výkon, lepší efektivitu a reinvestice ETS do inovací. Jsem vám k dispozici pro otázky. Report, Madame Griffin. Paní Griffin, SND. Eh, vážený pane předsedo, kolegové, chtěla bych poděkovat eh, s zpravodaji za jeho příspěvek eh, k návrhu komise, pokud jde o tedy tento návrh komise zřízení a provozování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s převolenkami na emise skleníkových plynů. V tuto chvíli máme příliš mnoho povolenek. Tady je potřeba vytvořit z toho celého mechanismus, který eh, bude eh, ovlivňovat emise eh, a také čisté investice. A já myslím, že toto by mohl být nástroj, jak toho dosáhnout. Ovšem pouze v případě, že bude mít správnou působnost a bude správně nastaven. nastaven ten proces musí být velmi rychlý. Čím dříve započne, tím efektivněji eh, bude eh, řešit eh, rostoucí počet povolenek. Proč bychom měli čekat s implementací? Rok 2017 by v tomto smyslu byl dobrým začátkem. Potom tedy backloading povolenek e, by měl být zrušen. Pokud se politicky budeme um, snažit dostat jedním směrem a e, zvládnout tu otázku Eh, povolenek, tak nesmíme eh, zároveň poté eh, na trh uvádět další povolenky. Pokud je o stanovisko zpravodaje, myslím si, že je důležité, abychom omezili nebo vymezili diskuzi a vyjasnili, jaké jsou cíle na řízení. Pozměňovací návrhy nejsou potřeba, není potřeba měnit současný, současná pravidla. Měla by být řečena, řešena v jiných návrzích eh, po závěrech Rady z říjnu 2014 eh, k eh, rámci 2020 Evropské unie. Toto bude legislativa, která bude mít velký dopad na naši budoucnost a proto bychom měli opravdu využít zdravý mozu, rozum. Měli bychom postupovat rychle a efektivně. Měli bychom mít velmi jasno v tom, kam chceme směřovat. Děkuji, slovo má pan Tošenovský, ECR. Děkuji, pane předsedo já bych eh, za pana kolegu Grobarčíka chtěl zde vystoupit za frakci ICR, protože pan kolega Grobarčík jako stínový se nemohl zúčastnit. Eh, chtěl bych v prvé řadě velmi ocenit přístup eh, pana zpravodaje, pana komisaře Tajányho, protože myslím si, že tady upozorňuje na jednu velmi vážnou a zásadní věc, že je potřeba brát v prvé řadě v potaz schopnost konkurenceschopnosti Evropy a evropských podniků, protože kdyby eh, celý ten proces backloadingu byl eh, extremizován, kdyby došlo k extrémnímu nárůstu ceny, tak by se to zase opět eh, objevilo ve velmi dramatickém nárůstu pro průmysl a to určitě není dobrý, dobrý směr. Chtěl bych také připomenout diskuzi, která tady na, eh, na výboru v předcházejícím období byla před zhruba rokem a byla to diskuze, troufám si říct, velmi dramatická, velmi kritická k celému, k celému procesu a myslím si, že to bylo velmi vážné varování pro <clears throat> celý systém povolenek. Velmi podporuji přístup eh, pana kolegy Tajányho, protože eh, je důležité, aby tento proces backloadingu byl pro průmysl, pro, eh, pro energetický průmysl byl předvídatelný, aby nebyl překvapením a neměl by vytvářet uměle, protože se jedná o umělý trh, aby neměl, nevytvářel uměle další náklady, které by komplikovaly situaci, tak jak již on zde eh, zmiňoval, Eh, vysoké ceny energií, která komplikuje přístup eh, evropských firm na světové trhy. Proto souhlasím eh, s jeho návrhy na snížení rezervy, bezplatné povolenky pro průmysl a tyto kroky, které by měly situaci zjednodušovat a pomáhat na jedné straně průmyslu a na druhé straně, aby došlo k rozumnému vývoji. Za velmi důležité považuji průběžné sledování toho systému informování tady ve výboru, protože všichni známe plánované křivky vývoje a odhady a víme také, že už v minulosti tyto křivky se nenaplnily a celý trh se vlastně hroutil a k tomu by asi nemělo docházet, protože eh, tento princip už sám zkomplikoval to předcházející období a v současné době proto jsme u backloadingu, kde by trh fungoval, asi bychom se o tom v této chvíli nebavili. Ještě jednou děkuji panu kolegovi eh, Tajanimu za tento velmi rozumný přístup a návrh. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu poslovi za vypověď. The next speaker, Mr. Federley on behalf of Děkuji, dále řečník za skupinu ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já budu Eh, velmi eh, stručný a máme tady několik eh, obav ve spojení s panem s textem pana Tačenyho jsme otevřeni pro diskuzi a samozřejmě chápeme, že tady mohou být různá stanoviska. A jako hlavní téma bychom si přáli, aby tento text se zaměřil pouze na MSR Pantačány, tady také do toho vkládá diskuzi o carbon leakage a já si myslím, že to by se, eh, že ta by samozřejmě měly proběhnout určité změny, pokud jde o carbon leakage, ale to by mělo být uděláno v těch příslušných dokumentech, které se tím zabývají a toto by se mělo eh, věnovat pouze MSR. Dále navrhujeme eh, nebo nemáme tady stejnou argumentaci jako SND, Eh, tedy takto. Přáli bychom si stejné datum zahájení 2017, možná 2018 kvůli technickým důvodům a, a eh, tady v podstatě eh, se průmyslu dávají špatné sliby, že vlastně tady se vzbuzují naděje, že v roce 2020 to jaksi bude zrušeno, ale tak to nebude. A, a já si myslím, že to by potom eh, život eh, průmyslu mnohem eh, zkomplikovalo, kdybychom začali v roce 2020, takže měli bychom začít dřívěji. A já si myslím, že i Německo, i Spojené království už to tady, tady tam jsou důvody, proč to podpořit. Uh, Potom, kdybychom tady e, dali zpět na trh nějaké ty rezervy, tak by to ten trh ještě více destabilizovalo a bylo by to e, vlastně e, v rozporu s tím obchodovacím systémem povolenek. Potom ty mechanismy zrušení, kdy se tam má říci, že pokud bude více než 500 milionů povolenek po dobu dvou let, tak 20% by mělo být trvale zrušeno. Eh, máme tam určitý eh, tady k tomu návrh a já se k tomu tady vrátím později. A já si myslím, že ty Prahy eh, by neměly být měněny pokud vůbec, tak by to mělo být nižší a potom každý rok by to mělo být určitým způsobem upravováno až do 15%, ale tady se o tom diskutuje s generálním ředitelstvím pro energii a já si myslím, že eh, pokud jde o ty emise, eh, které by se měly vrátit zpět na ten eh, trh, tak by to mělo být řešeno takto. Dále bych chtěl zkrátit to období, tam se hovoří o dvou letech, to je poměrně dlouhá doba. Průmysl hovoří o tom, že nebudou mít dostatek času na to, aby se připravili a naplánovali investice. A já si myslím, že tady to v podstatě mělo být kratší. Je potřeba to sledovat a zkrátit to na rok nebo rok a půl. Díky tomu bychom měli přesnější cenu a bylo by snažší to vše jaksi sledovat Potom mám dvě otázky na pana Tajányho. Na pozměňovací návrh 7. Tam hovoří o čistých povolenkách, které by a tak dále. A já si myslím, eh, my jsme se tato, že by to mělo být jinak. My jsme vlastně nepochopili, co to znamená. Diskutovali jsme o tom s eh, DG Energy, takže mohl byste to vysvětlit. A potom, pokud jde o pozměňovací návrh eh, 7 a letecký průmysl, tak mě by zajímalo, jestli ten text znamená, že bude více emisí nebo povolenek, které budou dány do rezervy, pokud vyloučíme letectví. Děkuji, pan Erikson. Děkuji, pane předsedo. systém povolenek ETS eh, nefungoval tak, jak bylo zamýšleno. Jsou tady velké problémy s celým tímto systémem a myslím si, že tam musíme eh, s tím něco udělat. Jsem velice rád, že komise se v tuto chvíli o to snaží, že se snaží Eh, to nějakým způsobem dlouhodobě ovlivnit a mm, já tu snahu vnímám pozitivně. Pokud jde o ten eh, celkový cíl, tak by eh, jsme měli usilovat o stabilnější ceny. Samozřejmě, že uhlík musí mít svou cenu, ale průmysl potřebuje, aby ta cena byla v podstatě, aby nekolísala, aby tam byla určitá stabilita, aby s tím mohli do budoucnosti počítat a, a nastavit podle toho své investice. Pokud splníme tento cíl a budeme mít stabilnější vývoj těchto cen, tak budeme mít více investic, více pracovních míst, více energie na trhu a proto budou ceny energie také nižší. A eh, průmysl by potom mohl pracovat efektivněji a byl by konkurenceschopnější budeme mít méně dovozu a tím pádem budeme více nezávislí. Jak víme, tak pro Evropskou unii je to v současnosti velmi důležitý cíl. A dále bychom také samozřejmě měli méně uhlíkových emisí. Toto je eh, důležité pro Evropskou unii a pro průmysl a proto návrh pana Tajaniho eh, podle mého názoru, eh, tak jak to chápu, kráčí špatným směrem. Hovoří se o tom, že bychom vůbec neměli mít žádnou cenu pro eh, uhlíkové emise. A já si myslím, že to by nebylo dobré pro náš průmysl a nebylo, neprospělo by to snižování emisí. Nejdůležitější věc, kterou bychom měli eh, udělat, pokud je o návrh komise, je, že bychom měli začít dříve nejpozději v roce 2019, místo v, roce, v roku 2021, měli bychom začít eh, okamžitě, jak eh, tedy bude ukončeno, eh, ukončen backloading a převést ty emise do MSR a potom bychom měli postupovat velmi vyváženě a neměli bychom vytvářet volatilitu cen. Je tady celá řada dalších eh, kroků, které bychom mohli učinit pro lepší fungování systému, ale to, že začneme dříve a ve chvíli, okamžitě, eh, kdy uzavřeme ten systém těch rezerv, tak eh, to je věc, na kterou se snad na které se snad shodneme, jako na kompromisu, protože to je eh, nejdůležitější věc. Děkuji. Eh, pan Eriksen hovořil jako stínový zpravodaj zelených a nyní má slovo pan Ransdorf za GUE. Nahrazuje tady pana Ensta. Mám pravdu? But, uh, but I have to say that in, uh... Ano, ale musím říci, že na naší, eh, v naší skupině máme eh, rozlišné názory. Můj názor je velice jasný. Rád bych zopakoval jeden aforismus polského zpravodaje pana Jiřího Lecha eh, I když jdete na svatou pouť, tak vám zapáchají nohy. Tedy to se týká i tohoto systému. Ten uh, systém povolenek CO2 celkově zkrátka nefunguje. A já jsem byl proti tomuto systému, protože do evropského hospodářství to vneslo další faktor uh, spekulací a nejistoty, musím říci, že backloading bylo určitým řešením problému, který se objevil, protože původně eh, tady byla ta cena 32 euro a poté, co ceny poklesly eh, na 6 a 7 euro a za tunu a A tady vlastně eh, nejvíc ze všeho banky usilovaly o tyto věci. Některé se na mě obrátily a podporovaly systém backloadingu. Řekli mi, že jsou pro eh, klimatickou stabilitu, ale ono jim šlo samozřejmě o něco jiného, protože eh, chtěli nahradit deriváty, které během finanční krize byly odstraněny. Takže já si myslím, že tento kompromis pana Tajányho je lepší než ten eh, systém, který byl původně navrhován eh, v rámci backloadingu. Tento kompromis je lepší, měli bychom o něm diskutovat. Měli bychom ten eh, tady kompromis prodiskutovat. Další řečník. Děkuji. Jsem stín, nejsem stínovým zpravodajem, ale eh, kolegyně nemohla přijít a proto budu hovořit já. Ale budu hovořit svým jménem, jakožto člen tohoto výboru. V Itálii v těchto dnech máme eh, přírodní katastrofy, různé záplavy, sesuvy půdy. Janov byl velmi Eh, zasažen, došlo dokonce k obětím na životech a každý týden přichází něco dalšího. I Řím má eh, v této oblasti problémy. A dochází tady eh, k dumpingu a nekalé soutěži a ten systém nefunguje na globalizovaném trhu. Globální liberalizovaný trh eh, celosvětově zkrátka nefunguje a žádný globální systém nás před těmito katastrofami nezachrání, ani když zničíme tedy eh, pracovní trh, ani když zničíme eh, přírodu, tak mm, to není cesta. Samozřejmě, že něco je lepší než nic, ale potřebujeme toho ještě mnohem více a o tom musíme diskutovat. Posměvací návrh pana Tažányho eh, se mi velice zalíbil a to konkrétně příjmy ze systému ETS, že tedy musí být povinně investovány do opatření, které zajistí, že výrobní systém může fungovat s nulovými emisemi. To je velice zásadní. Já bych si přál, aby to bylo stoprocentně, aby to nebylo pouze 50% příjmů z ETS, které budou tímto způsobem vynaloženy. Eh, jestli si o tom promluvíme příště. Děkuji. Tolik tedy zástupci politických skupin. Nyní ostatní řečníci. Každý máte dvě minuty. Pan Gerbrandy, prosím. Ano, eh, děkuji. Ten takzvaný carbon leakage, tedy ty uhlíkové úniky, tam já si myslím, že pan Tajany lépe než všichni ostatní z nás ví, že tato věc byla eh, zvážena eh, až do roku 2020 ale že také mm, vlastně e, došlo k politické dohodě na těch 30 euro za tunu. Tím se to vlastně tedy znovu navýšilo. A tam se nám vlastně dostává ta otázka carbon leakage dvakrát. Já si myslím, že to trošku přeháníme už, ačkoliv samozřejmě sdílíme ty obavy ohledně téhle otázky, ale já si prostě myslím, že už to bylo vyřešeno hlavní účel eh, tohoto systému eh, MSR je vyřešit jakékoliv problémy v systému obchodování s eh, emisemi. Jednak nám jde tedy o čisté technologie a mm, je možné, že v tom případě, pokud dosáhneme těchto cílů, nebudeme potom potřebovat e, ty další cíle v oblasti uhlíku. Také je to vlastně celá otázka evropské ekonomiky. Nám jde o to, abychom měli i nadále průmysl v Evropě. Ale jaký průmysl? Je to ten dnešní či včerejší průmysl? Nebo potřebujeme něco nového, inovativního, e, nějaký průmysl pro Evropu budoucnosti? Eh, dobrý příklad toho jsme eh, dnes mohli nalézt v nizozemských novinách. Tam prostě někdo přidal eh, dvě takové přidané látky do cementu. Cement, jak víte, způsobuje velké množství emisí těmi, těmi látkami, které on tam přidal, se mu podařilo snížit emise z cementu o 30%, takže tomu říkám inovace. A potom ten cement, který on takto vytvořil, je mnohem kvalitnější. To znamená, máte kvalitnější produkt, který způsobuje nižší emise CO2. A to je přesně to, co v Evropě chceme. A to je jedině možné, toho dosáhneme jedině tehdy, pokud eh, budeme mít dostatek investic do inovací. A to samozřejmě potom můžeme financovat zase z toho dobře financované fungujícího ETS musíme dávat pozor, protože Čína, jak už zde padlo, investuje do výzkumu a rozvoje 22%, um, ehm, o 22% více než my. Um, Jižní Korea už má zase 5% eh, HDP, které věnuje na výzkum a vývoj. My dáváme pouze 2%. Eh, nyní pan eh, Martin. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane Tažány, za to, že jste vznesl tento problém, jak tedy zachovat konkurenceschopnost našeho průmyslu a já s vámi plně souhlasím. Mně jde o stejné cíle. Myslím si, že nastal čas, abychom se pokusili eh, dostat eh, průmysl ze začarovaného kruhu, dostat ho do takového pozitivního kruhu. A Tady e, samozřejmě e, podporujeme Kyotský protokol, naším cílem je zachovat planetu, na to nesmíme zapomínat. Musíme ovšem také dbát na zachování konkurenceschopnosti, protože Evropa nesmí být naivkou světa. E, není možné tady přijímat tak drastická pravidla a zavírat oči před tím, co se děje jinde. A já si myslím, že pan Tažány tady to zmínil a ten kdo bude produkovat jinde, ten by měl také jinde eh, prodávat. A abychom se dostali do toho pozitivního kruhu, tak bychom měli investovat do čistých technologií. Pravidlo VTO eh, tam eh, tedy se o tom také hovoří, každý produkt, který přichází mimo euro, evropský prostor a nerespektuje naše pravidla, by měl eh, tedy odkoupit eh, tyto povolenky nebo kvóty CO2 od těch podniků, kteří, eh, které investují do čistých technologií. Připomínám, že naším záměrem je zachovat naši planetu a pokud stále tady budou nějaká místa na naší planetě, kde bude možné znečišťovat prostředí a energie, tam kvůli tomu bude levnější, tak tam my, Evropa, musíme být lídrem a musíme vybízet ostatní země, aby se připojili k našemu úsilí. Děkuji, pan Levandovský, prosím. Eh, děkuji. Výchozí bod návrhu komise je eh, takzvaný, takzvaný nesoulad mezi nabídkou a poptávkou. Eh, po, ty, po těchto povolenkách. Já si myslím, že na trhu přeci vždycky jde o nastanovení správné ceny. A my tady tomu najednou říkáme eh, selhání trhu, které potřebuje nějakou intervenci. To už je vlastně druhé opatření, tahle ta eh, stabilita tržní. Nejprve jsme tady měli ten backloading, asi několika set milionů povolenek. A nyní Eh, máme eh, tyhle ty intervence do, do, rezervy tržní stability. Um, já si myslím, že ty návrhy a pozměňovací návrhy pana Tajányho jsou docela rozumné. Protože vytvořit eh, jakousi rovnováhu v tomto systému obchodování s emisemi, eh, to není jediný cíl, o který nám jde. na přece jde hlavně o snížení emisí a konkurenceschopnost eh, Unie. A já si tedy myslím, že v tomto směru on se vydává, takže já ji podporuji. Děkuji. Děkuji, pan Blanco López, prosím. Muchas gracias, presidente. En esta comisión nos hemos manifestado. Děkuji. V tomto výboru jsme často ukázali, že musíme se zaměřit na jakousi reindustrializaci Evropy, protože průmysl je obrovsky důležitý pro ekonomiku, pro vytváření pracovních míst, inovací a kapacit, které je možno vyvážet. To znamená, musíme podpořit industrializaci a proto jsme požádali komisi, aby představila tento plán pro reindustrializaci Evropy. To bude klíčové pro eh, hospodářskou obnovu. Co se tedy týče problémů eh, spojených s klimatickými změnami, já souhlasím s analýzou zpravodaje. Musíme tedy vyvážit snižování emisí CO2 s pomocí našemu průmyslu. Proto podporuji tento systém eh, rezervy tržní stability, ale nesmíme zapomínat na podporu evropského průmyslu, včetně průmyslu, který eh, klade vysoké nároky na použití energie. Eh, ve Španělsku ocelářský průmysl tvoří asi 20 HDP a je důležité, abychom si připomněli, že ocelářský průmysl je na, na ústupu v Evropě, zejména tedy právě kvůli nákladům spojených s energiemi a s elektřinou. Eh, musíme tedy udělat více v Evropě. Nestačí tento eh, nástroj MSR. Potřebujeme, aby komise přišla s ambiciozním projektem, který by měl za účel podporu evropského průmyslu a zároveň by pomohl bojovat proti klimatickým změnám. Musíme tedy zajistit jednak, že eh, malé a střední podniky jsou eh, konkurenceschopné, musíme pracovat na tom. Ještě jednu poslední věc, jestli můžu, pane předsedo. Evropa musí být lídrem jak v boji proti klimatickým změnám, tak to také musí být místo pro inovace a vytváření pracovních míst. Děkuji. Uh, well, thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Pan Tajány poukazuje na potřebu bojovat s klimatickými změnami, ale také na dosežení um, obnovy v oblasti výrobního průmyslu. Prý to lze dosáhnout, ale to prostě jsou dvě věci, které úplně stojí v kontrastu. Boj proti s klimatickými změnami je přesně to, co způsobuje vysoké energetické náklady. A energetické náklady eh, způsobují problémy eh, průmyslu v Evropě. Pan Tajáně řekl, že tady jde o snížení emisí o 20%. Eh, to, to jsme nedosáhli, my jsme to prostě přesunuli na jiná místa, jako třeba do Číny. Eh, a eh, ta, ten problém carbon leakage, to znamená podniky, které opouštějí Evropu pro jiné země, kde, ty, kde naše podmínky nejsou nastaveny tak přímě, k tomu prostě dochází. Podniky tady zavírají svoje továrny a stěhují je jinde, stěhují je do jiných částí světa a to prostě už nemůžeme dovolovat my jsme nastavili ETS s tím, že to je tržní mechanismus, ale kolegové, pokud dovolíte neustále regulační intervence do nastavení cen na trhu, tak to už potom žádný tržní mechanismus není. Pak máme jednak backloading, teď máme tenhle ten MRS, potom máme e, ty možnosti carbon leakage, to, eh, povolenky, podobně, to je úplný všechno nesmysl. Má strana je v podstatě už paranoidní ohledně otázky emisí CO2 a prostě se nám nelíbí to, že bychom je měli danit. A kolegové, pokud opravdu chceme snižovat eh, emise CO2, tak možná normální daň z uhlíku by byla mnohem eh, jasnější, přehlednější a užitečnější pro všechny, včetně průmyslu. Proč pro boha v Evropě nemůžeme nikdy poznat, že nějaký projekt zkrachoval, že není dobrý? Proč si to nejsme schopni přiznat? Máme ETS, máme euro, to je úplná e, e, tragédie a proč trváme na tom, abychom všechny tyhle ty projekty udržovali uměle při životě, když už se dávno přežili a měli by prostě jít na skládku. Děkuji. Další řečník, prosím, pan Royal. Ano, o tom se jistě můžeme dohadovat, co zkrachovalo, co neskrachovalo. důležité je zjištění, že e, poprvé teď máme e, nástroj, kde se tedy tržně snažíme snižovat CO2 a e, emise CO2. Já si myslím, že se nám to docela daří. Myslím si, že v Evropě na tom nejsme tak špatně. Uh, Eh, přesto tedy do toho zasahujeme tím eh, backloadingem, teďka eh, zasahujeme druhým instrumentem MSR. Já souhlasím s kolegou Tajanem a dalšími kolegy v tom, že musíme dávat pozor na to, jak daleko budeme zacházet v, to, v téhle té věci. Samozřejmě chceme zlepšit klima, ale na druhou stranu tohle to prostě způsobuje problémy průmyslu. Nemůžeme jenom tak říkat, jo, průmysl je pro nás důležitý, ale nic pro ně nedělat. Uh, takže musíme se rozhodnout, zda zastáváme zájmy eh, evropského průmyslu či nikoli. Často se o tom diskutuje, ale prostě je to eh, rozhodnutí, ve které musíme ukázat, na čí jsme straně. Buď tedy chceme modernizovat eh, obchodování s emisemi, tak jak říkal pan Tajani, s ohledem na vedlejší dopady, jinak to tedy je nezodpovědné. A e, v neposlední řadě kolega právě říkal, že musíme e, podporovat e, průmysl, který je inovativní, ne ty staré, stará odvětví z minulosti. Je obrovsky důležité tedy průmysl já bych ale chtěl říct, že v podstatě celý průmysl se inovuje a vyvíjí, takže na to bychom neměli zapomínat. Já bych jenom doplnil eh, koncepce pana Tajányho je v pořádku, eh, jít krok za krokem, eh, aby aby bylo bezplatné přidělování těm ohroženým průmyslům, to je taky v pořádku, ale to, to, je, to je všechno kompromis. A to, co pan Tajan ještě navrhuje s rezervou, která by měla být trošku snížena, to už mi je příliš moc, protože si myslím, že tady máme tedy eh, tržní systém, který už eh, po druhé nějakým způsobem s tím manipulujeme. Nejprve tedy jsme měli to backloading, tedy teď tehle MSR a eh, průmysl potom na základě těchto těch rozhodnutí musí investovat do různých plánů na další 30 let, takže prostě my potom porušujeme také jejich důvěru to, co tady navrhuje pan Tajány, to je jakási oprava, je to kompromis, který, řekněme, je politicky snad průchozí, ale je to kompromis, není to eh, to, co jsme si třeba my v EPP představovali. Jenom bych ještě řekl jednu věc našemu zpravodaji. Trošku teď zastupujete eh, stanovisko, že ten eh, koncept Envy, výboru Envy bychom tedy mohli Eh, odhlasovat a s tím jít do vyjednávání. A my tedy jako eh, náš výbor musíme dávat pozor na to, aby tenhle ten kompromis, eh, aby jsme ho dosáhli, při nejmenším tohoto kompromisu, aby tedy průmysl nebyl úplně podkopán. Děkuji. Děkuji. je samozřejmě důležité vnímat problémy z, z pohledu obou výrobu. Pan Gerich, prosím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 co se teď v tuto chvíli vlastně děje? Oč se snažíme? My se snažíme tady opravit něco, co tady bylo vytvořeno, hodně se hovoří o konkurenceschopnosti v širším eh, slova smyslu a v podstatě se přesně neví, jakým způsobem co nastavit, jak to měřit. Hovoří se tady o číslech, o miliardách a různých číslech, ale odkud se berou tato čísla? Tento systém, který není je účinný a který nezohledňuje všechny prvky, které souvisí s emisemi CO2, například nezohledňuje lesnictví nebo zemědělství, ten systém prostě není úplný a měl by být eh, zrušen, měli bychom vycházet z jiného systému, vytvořit si jiný systém, takže například bychom mohli vycházet eh, z backloadingu, nebo zkrátka z přístupu, kde bychom měřili efektivitu, protože pouze když budeme efektivní, tak eh, můžeme dospět k inovacím a zároveň snižovat oxid uhličitý. Podle mého názoru bude potřeba ty věci um, od základu předělat. Nesmíme uh, tady se snažit o stabilitu za každou cenu, měli bychom zrušit ten systém a tím dospějeme ke stabilitě. Paní Werner. Ja, vielen Dank, Herr Ich möchte noch mal ein paar... Děkuji, pane předsedo. Ještě několik připomínek. Komise navrhuje zavést rezervu v roce 2021 a já tady souhlasím s paní Griffin, že bychom to opravdu měli eh, spustit dříve v roce 2017, tak aby podniky měly jistotu eh, a mohly investovat. Potom eh, backloading těch certifikátů, které byly vyňaty z trhu, ty by tam neměly být znovu zaváděny čistě účetně. Tady máme přebytek 2 miliard certifikátů a to vedlo k tomu, tomu, že jsme měli průměrnou cenu CO2 3 euro, 3 euro 20. A pokud to tedy myslíme vážně, pokud tento obchod chceme skutečně zavést, tak bychom neměli eh, vysílat další signály v tom smyslu, že ta cena půjde ještě více dolů. Myslím si, že čas eh, na výpočet eh, toho přebytku by měl být zkrácen. Dva roky to je příliš dlouhé aby se vůbec mohlo reagovat na nějaké nepředvídatelné události. A dále se dodívám, že návrh komise tam opravdu jde pouze o zavedení eh, té rezervy pro stabilizaci trhu. Nejde o carbon leakage, to je věc, která se řeší někde úplně jinde. A myslím si, že pokud jde eh, o podniky, které eh, potřebují eh, velmi mnoho energie, tak to tam musíme také upravit, musíme mít pravidla, která budou platit i po roce 2020, eh, ale pokud jde o tento návrh, tak tam eh, jde o něco úplně jiného. Potřebujeme opatření pro zachování konkurenceschopnosti průmyslu. V závěrech Evropské rady je uvedeno, že v klimatickém a energetickém balíčku bude zajištěna ta konkurenceschopnost, že, že bychom to měli garantovat. A já si myslím, že to bychom měli mít také před očima. Sí, grazie, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Tady jsou dvě věci. Snížení emisí skleníkových plynů, boj proti klimatickým změnám a zároveň tady máme záchranu průmyslu. To je dost náročné. Není možné jednoduše předhodit tato témata k diskusi. Je to něco, co je poměrně zásadní. Je třeba tyto věci řešit zároveň, protože pokud by se nám to nepodařilo, tak se dostaneme do katastrofické situace. Tyto dvě věci musí jít ruku v ruce. Musíme chránit životní prostředí, ale zároveň nám průmysl a zároveň upravit emise na základě kyotských dohod. Pokud bychom se podívali na tyto dvě věci a zjistili, že to jsou věci, které jsou v opozici, které do sebe nezapadají, tak určitě nebudeme moc pokročit ku, pradu, ku předu. Bude to chyba. Musíme se s touto výzvou poprat. Podle mě je třeba vystoupit z kvalitativní hodnocení a přejít do pozice, kde se podíváme na korelace mezi kvalitou a kvantitou. A pak bude možné vytvořit rozumnou perspektivu. V tuto chvíli možná není jasné si říci, jak řešit navýšení nákladů na ETS a problémy uhlíkově intenzivních sektorů. Také pokud jde o snížení nákladů na ETS, musíme se podívat i na tento aspekt, na tuto možnost. Myslím si, že příjmy z ETS a investice do technologických inovací, to si myslím, že je úžasná, úžasný nápad, že to je úžasná představa. Děkuji mnohokrát. Padlo tady mnohé a nevím, jestli bych měla něco dodávat. Myslím, že návrh Antonio Janiho je návrh, který navazuje na mnohé, co bylo projednáváno tady v tomto výboru ohledně konkurenceschopnosti evropských sektorů, evropského průmyslu. Vlastně to, jak si rozvíjí tento aspekt diskuse. A zároveň se to vyjadřuje k určitým tradičním přístupům a k přístupu výboru NV. Ten nesmíme opomíjet. A pokud se podíváme na backloading, tak v rámci tohoto výboru si můžeme jednoznačně říci, že se důraz klade na představy a perspektivy tohoto výboru a na význam konkurenceschopnosti průmyslu, což je něco, co podporujeme. Proto se domnívám, že je to určitě pozice, která je užitečná a která um, je naprosto jednoznačně vidět v pozměňovacích návrzích. Takže celkově je návrh návrhem, který skutečně uh, staví na naší pozici, kterou tradičně hájíme. Děkuji. Pan Tajany, pane místopředsedo, budete reagovat a schrnovat naši diskusi jakožto na zpravodaj. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří přispěli do diskuse. Myslím si, že můžeme deklarovat určitý konsensus. Počet příspěvků v diskusi demonstruje význam celé této oblasti. Jen bych ještě navázal na časovou dimenzi. Jak říkal pan Blanco López před chvílí, s takovou legislativou musíme věci odvíjet od, ode dneška. Nesmíme stávající situaci odstřihnout. Je tady nebezpečí krize, deindustrializace, jde o ztrátu několika tisíc pracovních míst. Byli jsme svědky t- um, rakouských firm a dalších firm, které investují prostě do jiných částí světa je tady takové pokušení. A pokud odhlédneme od krize v ocelářství, a to tady zaznělo v některých dnešních komentářích, nejme tomu pozměňovací návrh 15, kde eh, se jedná o časového výhledu června roku 2015. Myslím, že to musíme předjímat a že musíme zajistit eh, určitou reakci rok a půl to určitě zajistí určitou nápravu, určité korekce. Myslím, že všichni pochopili duch návrhu. Jistě, boj proti klimatickým změnám je důležitý, ale na druhou stranu nechceme zbytečně dalšími poplatky zatěžovat průmyslový sektor a nechceme zvyšovat ceny energií. To je velký handicap pro náš průmyslový sektor ve stávajícím období. Pozměňovací návrh číslo 7. Tady bylo doplněno jedno slovo, protože to, co tady komise uvádí, není jasné a to, co říkám ohledně vyloučení určitých reakcí z obecného kontingentu a kvóty, jistě Pochopitelně mé stanovisko je ovlivněno mojí mm, poslední pozicí mm, a prací v aeronautickém průmyslu. Ehm, tam se nikdy nesmí zapomínat na konkurenci a pochopitelně v sektoru letectví a aeronautiky pracuje mnoho neevropských podniků a my se snažíme o posílení pozice eh, našich evropských podniků. Děkuji za podporu s ohledem na tržní fondy z ETS, tím, že by se měly vrátit do průmyslových inovací. Bylo by totiž milné toho využívat jen tak pro uspokojení základních potřeb a pro veřejné finance. My je můžeme reinvestovat, abychom posílili kvalitu průmyslových výstupů. Vzhledem k tomu, že jsem byl komisařem mohu poukázat na diskuse o, ohledně třetí průmyslové revoluce, která by byla neznečišťující, bezuhlíková, s tím, že peníze by se investovaly do průmyslové politiky. Částečně se jedná o horizont 2020, ale tam se jedná o výzkum a vývoj. Čili to byla má vlastní inklinace, mé vlastní přání jakožto komisaře a to se teď nezměnilo. Máme pochopitelně podniky a sektory, které čerpají příliš mnoho energie, jako cementářství. A myslím, že si musíme stanovit cíle pro inovaci, pro řešení problému klimatických změn. Nezapomínejme že se bude jednat o tyto firmy, protože jinak nám utečou do Číny. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji za udělení slova. Budu se pokoušet o stručnost pro této nabité diskusy. A chci se připojit těm, kteří říkají, že diskuse probíhá v zajímavé politické dynamice, protože v říjnu proběhla Evropská rada se důležitými závěry. Pochopitelně pak tady máme vývoj eh, v zapojení USA, Číny do klimatických změn a je důležité, aby i my v Evropě jsme nadále sehrávali důležitou roli v této politice. Čtyři věci, pane předsedo, v návaznosti na tento návrh. Ráda bych se nejprve podívala na cíl. To by bylo určitě užitečné a přínosné, protože MSR bude eh, řešit ten přebytek povolenek s tím, aby systém byl v budoucnosti odolnější, čili je orientován na budoucnost. A doufáme, že posílí důvěru a posílí stabilitu trhu s uhlíkem to zohlednila konec konců dnešní rozprava. Takže rychlé přijetí rozhodnutí zajistí, abychom nepřišli o důležité příležitosti pro využití nákladové efektivity a také ale pro investici a inovaci do mm, nízkouhlíkových technologií. Možná ještě jedna věc, protože to tady nepadlo, ale já chci, aby to bylo jasné pro tento výbor že toto bude poskytovat pružný nástroj pro posílení nebo dodávek povolenek, pokud dojde k navýšení poptávky s tím, že eh, to zmírní určité riziko pro určité sektory. Čili je to dvoustranný systém. Uh, Dále konkurenceschopnost. To plně podporujeme. Jde nám o konkurenceschopný průmysl. ETS řeší konkurenceschopnost prostřednictvím volné alokace povolenek. A to už tady padlo několikrát, že Stávající ochrana se protáhla do konce tohoto desetiletí a to je velmi důležité. Evropa si myslím, že to udělala správně. Že tady máme správně nastavený benchmarking a režimy pro ochranu proti úniku uhlíku Myslím, že říjnová rada vyslala jasný signál a tady jsem zaznamenal něco podobného. Třetí věc souvisí s pozměňovacími návrhy, které padly během diskuse, kdy pokud došlo na únik uhlíku, jak eh, říkal už náš komisař výboru NV, tak pochopitelně nesmíme zapomínat v našich návrzích na závěry rady. E, to si určitě vzpomenete a, a správně bylo řečeno zpravodajem na úvod, že tady jde často o únik uhlíku a to musíme zohlednit při novém návrhu v rámci revize. Ale jsou tady další pozměňovací návrhy jako no, předčasné zahájení a dále povolenky a jejich přímé přijetí do rezerv. Pan Kajeta už říkal, že kdyby došlo k přímým přijetí, tak komise nebude stát v cestě takovým změnám. Dále načasování. Myslíme si, pane předsedo, že je velmi důležité tento návrh mít co nejdříve na stole. A rádi přispějeme včasnému přijetí ve spolupráci s radou a parlamentem. A má poslední poznámka. Náš komisař už uváděl, že po konci této diskuse navrhne komise revize EUTS, což je důležité pro předvídatelnost v průmyslovém sektoru, protože tam budeme definovat nezbytnost změn pro systém 2030. Čili tím končím a děkuji za udělení slova. Ano, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jak už tady bylo řečeno, asi bychom měli čekat širokou podporu našemu zpravodaji. Mnozí zprávu podpořili, ale musíme se také připravit na diskusi s kolegy ve výboru NV, ty budou určitě zastávat jiný názor. A my bychom takovou tu diskusi měli předjímat, nebo je to jednoduché, tak jako vždy. A jsem rád, a musím poděkovat panu Ivo Beltovi, který je tady s námi, je to zpravodaj z výboru NV. Vy jste vyslechl všechny naše poznámky a očekávání. V zásadě obecné zaměření ve výboru Envy bude trošku jiné, ale měli bychom se snažit do kompromis, ale aspoň v našem výboru zpráva pana Tajanyho získala všeobecný koncensus. Máte slovo? This is the Committee of Industry and Innovation, I see, yes. Ano, toto je uh, výbor pro průmysl a inovace, je to jasné. Eh, děkuji. Jak víte, tak eh, jsme tady deset let spolupracovali a já vás velmi dobře znám, znám mnohé z vás. Teď jsem ve výboru Envy a brzy předložím návrh mé zprávy. Ovšem to, co jsem tady slyšel na základě zprávy pana Antonia Tajaniho, je jasné, že ten systém, tak jak je nyní, musí být opraven, nově nastaven. Myslím si, že na tom se všichni shodneme. Samozřejmě je tady určitá míra schody na tom, kde by to mělo začít, potom pokud jde o to, ten backloading. Ano, já si myslím, že to tam potřebujeme, to, na tom se také shodneme, ale jakým způsobem postupovat a jak to spojit s tím časovým rámcem, to jsou další věci. Potom eh, tady tam eh, rezerva tržní stability, to není nový backloading. Backloading to bylo jednorázové řešení, které mělo eh, řešit eh, tedy eh, tu nadměrnou nabídku na trhu od těch povolenek a teď tedy byla komise požádána, aby předložila návrhu, návrh, tedy aby byla požádána, aby předložila návrh reformy a to teď komise také dělá. Musí vycházet z trhu nesmíme už do toho potom dále zasahovat, aby ten trh, který fungoval samostatně, a na tom se jistě shodneme. Já jsem rád, že jsem byl tady, slyšel jsem mnoho konstruktivních návrhů, jsme velmi otevřeni kompromisu s výborem Envy, abychom tedy uh, našli co nejširší platformu pro eh, podporu návrhu komise a pan eh, komisař Kaněta tady něco navrhl minulý týden a já si myslím, že na základě toho se nám podaří v únoru nebo v březnu dospět ke schodě, abychom eh, to tedy mohli co nejrychleji schválit v parlamentu a na radě. Děkuji vám za vaše vyjádření, závěrečná lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 24. listopadu za týden ve 12 hodin. 12 hodin. Máme tam celý ten harmonogram. Nejdůležitější je ovšem, že za týden bychom měli Eh, všichni předložit pozměňovací návrhy, nebo to je ta závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já děkuji všem, děkuji zpravodajům, zpravodajovi za Envy, stínovým zpravodajům, děkuji všem za probrání tohoto tématu. Další bod číslo 7, program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Současný stav provádění a prezentace Evropské komise. A je tady paní Fulvia Rafaeli zástupkyně eh, jednotky generálního ředitelství eh, právě pro eh, tyto věci. A jak víte, tento program byl přijat k konci roku 2013 a cílem programu je usnadnit nebo usnadnit určit, překlenování určitého problému pro malé a střední podniky, jak se dostat eh, k půjčkám. A v posledních sedmi letech eh, bylo 100 tisíc malých a středních podniků, eh, kteří měli velmi levný, nebo měli přístup k levným úvěrům v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace. A nyní zahájíme, zahajujeme diskuzi o novém programu Teď máme malé spoždění, měli jsme na to hodinu, ale myslím, že by se nám to mohlo podařit eh, zvládnout. Myslíte si, že vaše prezentace, že byste si mohla vejít do deseti minut? Ano, děkuji. Děkuji za to, že mám možnost eh, představit vám cíle eh, našeho programu COSME. Je to program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků. Je to první program, který je věnován malým a středním podnikům a e, skutečně e, tady sledujeme nebo snažíme se tady jaksi e, najít nástroje na podporu malých a středních podniků. Podívejme se tedy, jaké jsou tady problémy které máme řešit prostřednictvím kosme. 70 až 88 podniků mají určité administrativní problémy, nebo považují administrativní problémy ve členském státu, ve kterém působí za e, významné a e, bez ohledu na to, zda obchodují přes hraničně nebo ne. A e, dnes to brání tedy občanům a malým a středním podnikům, eh, aby eh, plně eh, využili ty možnosti, které by jinak měli. A proto je velice důležité, abychom administrativní břemena odstranili pro malé a střední podniky. Další důležitý faktor, který ovlivňuje konkurenceschopnost malých a středních podniků, je poměrně malý podnikatelský duch v Evropské unii. Eurobarometr provedl průzkum v roce 2012 a podle něj pouze 37 evropských občanů by si přáli podnikat ve srovnání s 51 ve Spojených státech a 56 v Číně. Půjčky za nízké úroky Eh, pardon, půjčky, které jsou menší jednoho milionu v eurozóně, eh, od finanční krize poklesly o 40 a, eh, banky tady v podstatě jsou méně ochotné půjčovat a jak získat finance, to je velká obava nebo největší obava pro 13 evropských malých a středních podniků. Eh, Týká se to Kypru, Řecka, Slovenska, zejména malé podniky také v oblasti stavebnického průmyslu a v dalších oblastech eh, tedy zažívají velké problémy se získáváním finančních eh, prostředků. Dále si také musíme uvědomit, že malé a střední podniky nemohou nebo příliš nefungují mezinárodně a to, to také mm, zhoršuje tu situaci. Pouze 25 eh, malých a středních podniků v Evropské unii exportují nebo někdy exportovali, exportovali v posledních třech letech a pouze 13 vyvází mimo Evropskou unii pravidelně a pouze 2% investovali mimo zemi, kde působí. Jaké jsou eh, cíle projektu COSME a proč vlastně podporujeme malé a střední podniky, jaké jsou výzvy? COSME je eh, prvním programem, který se věnuje malým a středním podnikům a eh, usiluje o cíl posílit eh, růst malých a středních podniků, posílit jejich konkurenceschopnost, vychází se vlastně z existujících lokálních finančních zprostředkovatelů a, a jak to podporují obchod, jako jsou například banky, obchodní komory a tak dále užívá se multiplikační efekt a je tady rozpočet 2,3 miliardy eur pro období 2014 až 2020. Jsou tady roční pracovní programy a pracovní program pro rok 2014 představuje 246 milionů euro. 22 celkového rozpočtu je věnováno na zlepšení přístupu na trhy a v roce 2014 je to podporováno asi 61 miliony eur. Dalším cílem je zlepšit tedy přístup na eh, trh EU a mimo EU a poskytnout konkrétní služby malým a středním podnikům. Naším hlavním cílem, nebo tedy rámcem pro tyto věci je Enterprise Europe Network, což vlastně jaksi pokračuje. Je to něco, co už fungovalo v minulosti a zjistilo se, že to malým a středním podnikům skutečně pomáhá a je to vlastně takové jednotné okénko pro podniky, má jim to pomáhat zlepšit konkurenceschopnost. Je zde asi 600 eh, různých podpůrných organizací v 52 zemích v Maroku, Tunisku, Egyptě a Izraeli. V příštích letech by tato síť mohla být eh, využívána i eh, v jiných programech v rámci třeba Horizontu 2020 včetně poradenského servisu, eh, který by měl napomáhat podnikům, aby se účastnili i také jiných eh, evropských eh, programů. Chceme tam zkrátka vytvořit co největší synergie mezi nejrůznějšími programy, které jsou financovány ve prospěch malých a středních podniků v únoru 2014 vlastně bylo vyhlášeno určité eh, řízení pro eh, tedy eh, strategie do budoucna a bylo tam tedy více než 600 organizací, které se podílely na tomto procesu a předložili určitý, určitou žádost. V lednu 2015 by vlastně mělo být další Další řízení by se mělo týkat také eh, geografických oblastí, které nebyly pokryty tím prvním kolem. Další důležitá iniciativa, která je také eh, financována v rámci COSME, eh, jsou další věci. Máme tady portály IP Helpdesk jak víte, tak Čína, Latinská Amerika a jihovýchodní Asie eh, mají eh, teda také svou helpdesk, kde se poskytuje poskytují služby pro malé a střední podniky, kde vlastně se poskytuje poradenství online, eh, jsou tam mm, organizovány eh, různé workshopy a školení, eh, zaměřuje se to na země, kde se předpokládá, že budou růst trhy, kde tedy zároveň jsou určité problémy s IPR a tyto služby se poskytují jednak malým a středním podnikům, které již působí v těm daným, eh, daným zemích a i v Evropě tedy eh, malé a střední podniky předtím, než se pustí do podnikání v těchto zemích, se tam mohou eh, připravit. Byly tady různé návrhy, jak tyto portály tedy využívat, nastavit a vše bude fungovat od prvního čtvrtletí roku 2015. 11 z projektu COSME je věnováno na vylepšování rámcových podmínek pro podniky a v rámci tohoto cíle Kosme financuje nejrůznější akce, které mají e, vylepšit rámcové podmínky. Máme tady v podstatě dva takové okruhy. Jednak jsou tady akce, e, které mají podpořit proces rozhodování e, v komisi nebo výboru a potom tedy také na vylepšování politik pro malé a střední podniky. Je tady například vysoká skupina pro snižování eh, administrativního břemene, Štojbrova eh, skupina, a eh, také se tady vyměňují příklady dobré praxe. Další okruh aktivit je zaměřen na kroky, které mají vylepšit konkurenceschopnost v některých specifických odvětvích a Eh, zde jsou různé aktivity, eh, které mají eh, podporovat klastry a KET. Já tady v podstatě zmíním dvě věci, které budou spuštěny v roce 2014. Jednak špičkový program pro klastry a ta druhá je internacionalizace klastrů a dále chceme podporovat tedy odvětví turismu. V roce 2014 už tady byla, byly eh, spuštěny určité programy pro usnadnění turistických eh, tuků, toku cestovního rochu pro mladé eh, lidi a jsou tady také akce na posílení konkurenceschopnosti celého sektoru tím, že se podporuje diverzifikace služeb v oblasti cestovního ruchu třetí oblast Kosme. Eh, tam máme 2,5 z eh, celého rozpočtu a zde se snažíme podporovat eh, vlastně podnikání a Tady je vlastně ten nejpopulárnější financovaný program Erasmus, a tedy Erasmus pro mladé podnikatele. A tady se snažíme vylepšovat eh, mobilitu malých, mladých podnikatelů, tak, aby mohli zlepšovat eh, své znalosti v oblasti podnikání, své dovednosti, eh, zlepšovali také technologickou kapacitu. V roce 2014 jsme spustili sedmé kolo tohoto programu. Bude zahájen 1. ledna 2015 a bude to trvat 24 měsíců. Očekáváme, že do ledna 2017 budeme být 1300 výměn a bude tam mnoho tady podnikatelů. Hmm. budget zbytek rozpočtu, což je asi 60 eh, vám představí kolegyně Astrid. So on improving access to finance, you already heard. Tady jde tedy o zlepšení eh, dostupnosti financí. S Samozřejmě z malé střední podniky bojují od začátku krize, takže tady vlastně jde o to podpořit tyto malé střední podniky, které by jinak neobdržely financování. Víme, že probíhá tržní půjčování malým a středním podnikům, ale samozřejmě existují také eh, malé střední podniky, které prostě eh, se nekvalifikují pro pomoc eh, od bank náš celkový cíl je no, podpořit asi 330 tisíc malých a středních podniků, to znamená poskytnout asi 25 miliard eur eh, ve financování. Náš program za tímto účelem vytváří dva finanční nástroje, jmenují se Loan Guarantee Facility a Equity Facility for Growth. To jsou, oba tyhle ty nástroje jsou součástí Eh, evropského finančního nástroje pro růst podniků a eh, podporu eh, výzkumu a inovací. U toho, u toho prvního nástroje LGF poskytujeme finanční prostředky různým finančním prostředníkům, tak, aby vytvářeli nové, nová portfolia malých a středních podniků. Tyto, tato portfolia potom by mohly samozřejmě přijímat i rizikovější malé a střední podniky, a pokud tedy takový prostředník může prokázat, že eh, takovéto eh, podniky ještě neobdržely tento typ financování, tak eh, mohou vytvořit nové půjčky. Co se týče EFG, toho druhého nástroje, to jsou investice do fondů rizikového kapitálu, které zase se zaměřují na malé střední podniky v fázi růstu a expanze a jinak je to v rámci programu eh, Horizont 2020. Jak si mohou tyto finanční prostředníci eh, zažádat? Komise svěřila provádění finančních nástrojů eh, Evropskému fondu v Lucembursku. To je vlastně pobočka Evropské investiční banky, které se zaměřuje na poskytování podpory malým a středním podnikům a tedy financování pro ně. E, celé to bylo zřízeno v červenci tohoto roku. Hned poté bylo, vyvolán, byly, bylo vyhlášeno e, mm, výběrové řízení pro oba nástroje. A končí, celý ten program tedy skončí až v roce 2020, takže um, finanční prostředníci si mohou žádat o tyto fondy až do té doby, takže nicméně samozřejmě, kdo dřív přijde, ten dřív mele, takže uh, to je um, princip, který platí i zde. Eh, potom samozřejmě také probíhá screening žádostí, eh, probíhá proces due diligence, tak aby, bylo, eh, aby se samozřejmě prokázalo, že všechny tyto instituce, které si žádají o roli prostředníka, plní všechny povinnosti. Zatím neproběhlo, eh, ne, nebyl podepsán žádný kontrakt, ale eh, o tyto nástroje je velký zájem. Už dorazila celá řada žádostí. A jak jsem říkala, EIF e tedy provádí due diligence, náležitou péči a Eh, jinak další věci jsou tam ještě ve fázi přípravy. Eh, když podepíšeme dohody s finančními prostředníky, jak eh, o tom, jak se o tom malé střední podniky dozví. My vytváříme takovýto nový evropský portál, který vidíte tady, zachycen na tom snímku tady bych asi měla říci, že to není zaměřené pouze na malé a střední podniky, ale i na větší podniky. Eh, jinak každý zástupce daného podniku si tady mohou udělat eh, eh, vyhledání, v jaké oblasti zajímá to financování, jak, jak velká je jejich firma a tak dále. Kromě tedy těch evropských investičních fondů máme další další agenturu, eh, která provádí zbytek eh, provádění COSME, a to je Exekutivní agentura pro malé střední podniky EASME. A e. eh, kromě toho už byl přijat pracovní program pro rok 2015, byl schválen v říjnu tohoto roku 2014, takže už to bude brzy odstartováno. Děkuji, mnohokrát vám oběma děkuji, říká pan předseda. Děkujeme za vysvětlení i detailní popis. To pro nás jistě bylo pro všechny zajímavé. Paní López Bermejo, prosím. Děkuji my, stejně jako komise, chceme podpořit eh, malé a střední podniky, ale eh, ráda bych tady upozornila na některé protiklady, například eh, tedy to omezení těch fondů. Rada stanovila, že do roku 2020 ta situace zatím nebyla vyřešena. Je potřeba ještě rozpracovat další programy. Bez toho malé a střední podniky nebudou schopny přežít. Potřebujeme výzkum, vývoj, je potřeba zaměřit se na konkrétní potřeby malých a středních podniků. Nesmíme zapomínat, že jsou prostě malé, jinak jim nemůžeme opravdu dobře pomoci. Horizont 2020 nestačí. Malé střední podniky mají prostě své specifické konkrétní problémy, co se týče například exportování, financování a tak dále, protože většina těch programů jsou prostě zaměřené spíše na větší podniky, takže musíme vypracovat konkrétní návrhy. Malé a střední podniky se těžko dostávají k půjčkám, je tedy potřeba jim umožnit přístup k, ke kapitálu a někdy je těžké pro místní banky pomáhat malým a středním podnikům, i když jsou pro ně důležité. Takže my jim v tomto musíme pomoci. A konečně je tam celá řada cílů, například eh, podpora práce na volné noze, ale tady si musíme dávat pozor, protože někdy dochází k zneužívání eh, toho spojení eh, pracovníci na volné noze, protože někdy jsou zneužíváni, pracují za nekvalitních pracovních podmínek a tak dále, takže je potřeba, abychom tuto potřebu nějak vyřešili. Já si myslím, že nemáme nedostat podnik podnikatelů. Já si myslím, že spíše máme nedostatek práce a to tady musí řešit eh, komise. Další řečník, prosím. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za prezentaci. Myslím si, že to je důležité téma. Určitě bychom se měli zaměřit na oblasti, ve kterých může dojít k opravdovému růstu. Právě proto hovoříme o malých středních podnicích a nikoli o těch nadnárodních velkých společnostech. Jeden z problémů, o kterém se často hovoří, je neochota malých a středních podniků obchodovat vně za hranicemi tedy své země či svého kontinentu. To potom způsobuje určité potíže a existují taky bariéry mezi jednotlivými zeměmi, takže jak to překonáme? pokud existují určité administrativní problémy, ať už jsou třeba jenom domělé, tak je potřeba je stále nějakým způsobem řešit a odstranit je. A pak jste hovořili o snižování tedy administrativní zátěže v malých a středních podniků. Je to nějak kvantifikováno? Můžete říct si, o, o, o čem hovoříte prakticky? Co přesně jsou tyhle ty bariéry a jak je můžeme překonat? Je to tedy řečeno tak nějak všeobecně, ale mě by zajímaly detaily. A konečně mě potěšilo, že jste zmínili také hospodářské komory. Pokud chcete vytvořit povědomí o kozme, a vytvořit jakési, jakési momentum, tak právě hospodářské komory jsou v této oblasti velmi aktivní, mohou vám pomoci při propojení těch podnikatelů a podniků a tím, o co, o co nám jde, o co, čeho se snažíme dosáhnout. Takže jaké plány máte konkrétně pro zapojení uh, hospodářských komor. Děkuji. Děkuji za připomínky a otázky. S vaším dovolením se zeptám také. Pardon, omlouvám se. Ehm, dámy, už se na vás obrátím se žádostí o odpovědi. Prosím. Takže jak můžeme poskytnout přidanou hodnotu malým a středním podniků? Ehm, říkali jsme tedy, že velmi často jsou to velké podniky, které mají největší užitek z těch podpůrných mechanismů, protože malé a střední podniky prostě neví, jak na to, jak toho využít. Takže já bych zdůraznila, že ty finanční um, nástroje kosme jsou pouze pro malé a střední podniky. Jiné podniky nemají nárok získat financování z těchto nástrojů. pokud jim banka poskytne nějakou půjčku a finanční prostředník tedy řekne, že si chceme vytvořit portfolio pouze pro podporu eh, nějakých eh, podnikatelských transferů a pokud oni pod, pod, pod, vytvoří transfer pro společnost, která není malý a střední podnik, nemohou to potom vložit do našeho kosme Um, portfolia, takže potom nebudou mít tedy eh, tu záruku, ten nástroj, o kterém jsem hovořila. Pouze malé a střední podniky mají nárok na podporu. A to také eh, platí pro ten druhý nástroj, EFG, je to pro malé střední podniky v, ve fázi růstu, expanze a je to tedy ve chvíli první investice do, do eh, fondů s rizikovým kapitálem. A potom ve chvíli, kdy ta firma už ne, se rozrostla, už to není malý a střední podnik, už je to větší podnik, už eh, nemůže pokračovat v tom může tedy pokračovat v tom financování, ale musí to být malý a střední podnik, malý podnik na začátku. Ve vztahu, co opravdu děláme na podporu podniků, malých a středních podniků, tak eh, vám připomenu, co jsem říkala o těch aktivitách ehm, e, Evropské sítě pro podniky. Tam jde tedy o mm, významnou roli místních aktérů, včetně hospodářských komor, protože my věříme, že je potřeba reagovat na otázky malých a středních podniků eh, právě Eh, ze strany místních hráčů, protože oni znají tu konkrétní realitu takovýchto podniků, takže mohou nejlépe odpovídat na otázky. Eh, ta síť Enterprise European Network eh, tedy podporuje podporu společnostem, ale také jim dává nejrůznější informace, tak aby si dané společnosti mohly připravovat své investice a podobně. A potom je tam portál Your Europe Business a další. To jsou tedy praktické nástroje, které podporují společnosti, které se vydávají ven. Eh, pak tedy eh, European Enterprise Network eh, je k dispozici i mimo Evropu, takže může poskytnout takový dobrý výchozí bod pro to, aby si ty společnosti získaly nějaké kontakty, ehm, s firmami v zahraničí, v jiných eh, zemích. Zatím tedy jde eh, zejména o podporu eh, vývozu do dalších evropských zemí. A samozřejmě je důležité podpořit výměnu těch kontaktů mezi jednotlivými společnostmi. Možná si ještě pamatujete, že určitý počet eh, podpor pro růst. To byly vlastně takové kroky, které byly financovány ze, eh, z projektu COSME. To už tedy proběhlo. Co se týče snižování té administrativní zátěže, tak řekněme, že COSME je jedním z dostupných nástrojů pro komisi a v rámci Kosme eh, zejména poskytujeme informace o tom, jak překonávat potíže s administrativou a také identifikujeme. Tak, děkuji. Poslední otázka. Pan Zorině, prosím. Muito obrigado, senhor presidente. Queria cumprimentar também os representantes. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji oběma eh, zástupkým komise za přítomnost. Tenhle ten program je velmi důležitý jak z hospodářského pohledu, ale také z pohledu přiblížení se Unie občanům. Jsou tady vlastně tedy tři kritické oblasti. Jednak spolupráce, to je asi to nejdůležitější, vytvořit tedy jakousi kritickou, kritické množství, eh, tak aby bylo možné vyvážet jak do, do dalších zemí Evropy, tak mimo Evropu. Ale já mám praktickou otázku. A sice, jak se tento program eh, jak navazuje na eh, národní programy. Protože předpokládám, že existují národní plány, které jsou velmi eh, podobné tomuto programu, za stejných podmínek, stejných cílů. A toto se tedy vztahuje i na eh, podniky, které vytváří konsorcia. Já si myslím, že by bylo dobré eh, přivést eh, společnosti z různých zemí, aby spolupracovali ve firmě konsorcí. Takže ještě jednou se ptám, existují podobné programy v národních, v národních plánech, takže jak existuje subsidiarita, jak, jak se jak um, to vypadá. Děkuji. On the complementarity with national programs and doplňkovost s národními programy, pokud stejné nebo podobné věci uh, existují v různých členských státech. Víte, výchozí bod záleží na tom, uh, kde se nacházíte vy, protože jsou země, které se využívají finančních nástrojů Eh, na místní, regionální úrovni některé země eh, to moc nevyužívají. Je také jasné, že centrální finanční nástroje musí být doplňkové. My neexistujeme, abychom vytlačili nějaké místní nebo regionální iniciativy. Jak to teď vypadá v praxi? Co se týče dlužné stránky, zároky a podobně, jsou určité investice, které se poskytují pro aktivity v rámci rizikovějších produktů. Musí prokázat, že něco takového ještě neprovádějí z důvodu rizikového profilu a také musí demonstrovat, že takovéto pokrytí nezískají jinde. Takže my to vlastně dorovnáváme. Takže pokud máte zemi, která je velmi aktivní a už toho má hodně, tak to dorovnávání, ten top-up může být opravdu omezený, zatímco pokud máte státy, které nemají skoro nic, tak jsme může poskytnout opravdu velkou podporu. To je ta dlužná stránka. Co se týče kapitálové stránky, úplně od začátku jsme říkali, že pokud se podíváte na kritéria způsobilosti a udělování, ohledně toho, jaké fondy podporujeme, tak především ty, které investují přeshraničně, protože často u národních a regionálních programů ty se většinou zaměřují na vlastní oblasti a my si domníváme, že rizikový kapitál má velký přidaný, přidanou hodnotu přes hranice, protože to posiluje ten místní profil. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za všechny připomínky, všechna vysvětlení. My víme, že se jedná o velice důležitý program a my jsme čekali, že dojde k 330 tisícům půjčkám, ale během posledního období došlo ke 100 tisícům. Takže vlastně jí bude třikrát tolik. Pokud to srovnáte s tím předchozím, eh, to bylo 315 tisíc, tak my jsme to překonali, protože my se zaměřujeme na koncepci přidanosti, podporu půjček, které by se nefrofinancovaly těmi prostředníky. To znamená, že pro jednu půjčku byste museli získat větší podporu, takže skutečně doufáme, že budeme poskytovat takovou podporu jako v rámci programu CIP i když máme k dispozici více finančních zdrojů a pochopitelně to souvisí i s rizikovějším profilem transakcí. Děkuji mnohokrát. Děkuji za tuto diskusi. Je zajímavé vidět, jak dojde k rozvoji tohoto programu do budoucna. Uh, ladies and gentlemen, as a matter of fact, the last point in Dámy a pánové, poslední bod na našem programu 8 ITRE delegace na devátém zasedání pro zprávu internetu je v Istanbulu v Turecku. Bylo to 2. až 5. září roku 2014. Je to přímý výstup světového summitu o informační společnosti v Tunisu v roce 2005. A vedoucí naší parlamentní delegace a zároveň náš zpravodaj k tomuto důležitému tématu, k digitální agendě, k jednotnému trhu, byla paní Pilar de Castillovera a tímto vás žádám o přednesení zprávy na toto velice zajímavé téma. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si vědoma času a vím, že už jsme tady byli dost dlouho, takže se to budu snažit schrnout a možná o tom můžeme jednat někdy později, ale aspoň se pokusím se zaměřit na skutečnou podstatu tohoto zasedání fora v Istanbulu. Asi všichni víte, ale připomenu, že Internet Governance Forum je výstup světového summitu o informační společnosti, který se konal v Tunisu v roce 2005 a cílem je dát dohromady všechny zainteresované strany a zahájit dialog o veřejné politice a všech otázkách souvisejících s internetem a jeho zprávou. Čili měli jsme tam zastoupení Evropského parlamentu, zastupovali jsme i Trechim a Estoa, Bohužel konference předsedů umožňuje zastoupení pouze omezeného počtu lidí v delegaci, byli jsme tedy čtyři, tak jako v před dvou či třech předešlých letech a zastupovali jsme dva ITRE, já a Renas Tosolu, jeden Scott, paní Chaim, která je tady s námi, a jedna ze Sto Paul Rubik. Na takovýchto zasedáních máme jedno zastřešující téma většinou, pod které spadá několik pod otázek. Zastřešující téma letos bylo propojení kontinentů pro zprávu internetu při účasti všech zainteresovaných stran. Jednalo se o několik témat, které se projednávaly ve workshopech, dejme tomu zpráva internetu za horizontem roku 2014, což je velmi podstatné, protože na začátku roku 2015 OSN přijalo rozhodnutí o, přijme rozhodnutí o budoucnosti takovéhoto fóra které už vlastně funguje asi 10 let. A obecná pozice všech účastníků bylo podpořit kontinuitu tohoto fóra i s ohledem na financování fóra, protože momentálně se financí nedostává těch zdrojů je opravdu málo. Čili to bylo jasné. Dále řízení na několika úrovních. Dále probíhá diskuse už několik let mezi dvěma přístupy, zachováním přístupu mnoha zainteresovaných stran. Jsou země, které podporují spíše mezivládní způsob zprávy internetu a na tomto fóru hlavní přístup mnoha zainteresovaných stran byl většinový. Krom toho tady byly otázky, které řešily regionální aspekt dejme tomu, o nejlepších pravidlech, nejlepších praktikách, které dávají náhled do vytváření řádných mechanismů a zmírnění spamu, nechtěné komunikace, a dále vytváření internetové bezpečnosti a umožnění místního obsahu a také ochrana dětí. Zároveň neutralita sítí, lidská práva, možnost po růstové politiky a takové to otázky vše byly předmětem diskuse. A také ve zkratce Naše delegace se účastnila několika workshopů během těchto dní, takže byly to workshopy jako internet a pracovní místa, destruktivní kreativita, ICAM, dále zpráva internetu, role a výzvy. síťová neutralita, roadmap pro infrastrukturu a posílení, internetový věk, úprava v rámci nových práv duševního vlastnictví. Toto je vlastně významné téma pro následující měsíce, protože to bude projednávat i soud a tady tento parlament dále zpráva údajů. Krom toho proběhlo několik bilaterálních schůzek, které jsme zorganizovali se zástupci veřejných orgánů, občanských iniciativ a se zástupci různých zemí. Zároveň s zástupci UNESCO ohledně bezpečnosti novinářů a dále s různými organizacemi, které se zabývají ochranou dětí na internetu, dále s delegací USA během této schůzky. Delegace USA nám potvrdila model zprávy internetu jakožto mnoha zainteresovaných stran, jakožto zásadní princip Dále jsme se sešli se zástupci národních parlamentů a vlád z různých členských států. Zároveň bych se zmínila o dalších schůzkách, nebudu je všechny vyjmenovávat dále s ICAM. Jak víte, ICAM má na starosti přidělování jmen a čísel je teď v takovém přechodném období. Eh, měli smlouvu s americkou vládou a teď se stává vlastně nezávislou organizací, což je významný proces pro zprávu internetu. pak tady proběhla velmi důležitá schůzka s nimi a s Ajanou, která také souvisí s Aikanem, Také spravují přidělování jmen a čísel. Zároveň jsme rozpracovali společné prohlášení z naší strany pod hlavičkou boj za svobodný a otevřený internet. Toto podepsala místo předsedkyně Nelly Krusová, poslanci parlamentu s tím, že přístup k internetu je důležitý pro svobodu jednotlivce. Přístup k otevřenému internetu závisí na efektivní správě. Důvěra ve zprávu internetu, protože internet musí být inkluzivnější a transparentnější. Já jsem k tomu, že jsme byli v Istanbulu, jak říkal předsedo, otázka cenzury sociálních médií. Bylo tam hodně novinářů, mluvili o tom, zároveň my jsme potvrdili, že jakékoliv omezování svobod je nepřijatelné. Takže tak to bylo skutečně stručné navzdory tomu času. Děkuji mnohokrát za vaši zprávu, za vaši prezentaci všech schůzek, za všechny poznámky ohledně o naší práci do budoucna. A teď se zeptám paní Farhojin, jestli bych chtěla něco dodat. Ano, děkuji. Myslím, že Pilar Castillo změnila většinu důležitých bodů. Domnívám se, že hlavní otázka byla budoucnost IGF, je to věc, která se probírá už dva tři roky, protože některé země bojují za větší míru mezivládního přístupu. Mezivládní fórum v minulosti fungovalo dobrým způsobem, protože pokud se podíváme na účastníky, tak tady je vyvážený přístup mezi občanskou společností, vládami a místním zastoupením, takže došlo dobré výměně. Myslím, že je také důležité, aby my, jakožto Evropská unie, jsme v budoucnu podpořili tento přístup mnoha odvědových, několika zainteresovaných stran, abychom se k tomu jasně vyjádřili, aby bylo možné otevřít cestu rozhodování OSN pro následný mandát tohoto fóra jakožto fóra pro diskusy všech zainteresovaných uživatelů. Pak je tady jedna věc, na kterou bychom neměli zapomínat, když organizujeme tyto věci z Radu Evropy, je Eurodic – je to evropská verze tohoto fóra. Tady jde o určitou rovnováhu mezi tím, co se diskutuje na národní, mezinárodní a evropské úrovni. Protože projednávání budoucnosti internetu se zástupci mnoha kontinentů poukazuje na určité rozdíly. A myslím, že i my bychom se měli připravit na tyto věci do budoucna. Vzhledem k tomu, že jsem eh, členkou kulturního výboru, tak otázky ochrany eh, žurnalistiky a dětí mm, jsou zásadní. Ve výboru pro kulturu jsme také projednávali uh, možnost eh, ti, které mají budoucí delegace GF, protože kulturní výbor pochopil, jak je důležité být eh, součástí těchto procesů a musím také podpořit Pilar, protože eh, mám za to, že se budeme také muset zaměřovat na roli Evropské unie ohledně mm, přechodného procesu IANA a odpovědnost ICANu. To je velice důležité pro rozhodování o struktuře internetu a také e, názvy domén. Pochopitelně i tady se projednávají otázky typu .vino, .wine. Tady musíme najít mezinárodní řešení pro ochranu práv duševního vlastnictví, také země původu, určité dědictví. To jsou všechno věci, které je třeba postavit na neutrální pozici, nevázanou. A myslím, že GF v posledních deseti letech posiluje ve svém významu, ať už mluvíme o otázkách který je takzvaně juvenilní. Dnes už jsme dospěli do fáze daleko vyspělejší. Eh. Děkuji, pane předsedo. Já uh, jsem byl uh, delegován z TUA a musím říci, že pro nás to bylo velice zajímavé. Zejména bylo zajímavé to, jaké alternativy v budoucnosti budeme muset zohlednit. Na jedné straně samozřejmě IGF, Eh, kde je vlastně ta funkce těch mnoha eh, zainteresovaných stran, že to je vlastně takový celosvětový nástroj. A musíme samozřejmě zohlednit, že na druhé straně tady máme eh, ITU a také evropské předpisy na další straně. A proto teď musíme si uvědomit, kde jsou jaké kompetence, kde je možné něco ovlivnit v procesu rozhodování na globální úrovni a kde jsme ve vůdčí úloze. Myslím si, že ta vůdčí role by se měla zabývat zprávou eh, a řízením, abychom tedy se zamyslet nad tím, za jakých podmínek můžeme nebo máme zaujmout tvůrčí úlohu s našimi normovacími instituty, eh, oč usilovat v rámci evropských norem a další věc, jaké technické předpisy máme prosazovat, nějaké standardy, jak se nám to podařilo například v rámci GSM. Jsme vlastně vytvořili téměř nový trh prostřednictvím harmonizace a zároveň tedy také vzájemným uznáváním. No, I když tedy ne ve všech případech se dosahuje ideální řešení. My bychom se měli zaměřit především na to, abychom vyjasnili, jak to vypadá se všeobecnými obchodními podmínkami, které budou muset být tedy podepsány nebo musí být podepisovány, když se eh, stahuje EPS. Interoperabilita EPS také velice zajímavá otázka k vyjasnění. A potom, kdo využívá naše zařízení. Jak to vypadá, tak nemáme naše zařízení pod kontrolou. Uh, jsou tady třetí strany, eh, které mají neomezený eh, přístup eh, k našim zařízením a já si myslím, že v oblasti soukromí a práva na sebeurčení nebo osobních záležitostí to je velká výzva, kdy něko, mm, jako kdokoliv Eh, se vám do toho může dostat a kdykoliv zapnout mikrofon, kameru, vymazat vaše údaje nebo tam nějaké přidat. A musíme souhlasit s 12 těmi různými eh, podmínkami, abychom mohli využívat nějakou jednoduchou aplikaci. Takže tady bychom se opravdu měli zamyslet, jakým směrem se budeme dále ubírat, protože to bude jedna z klíčových otázek do budoucnosti. Děkuji, vážení kolegové. Eh, děkuji vám za Evropský parlament, nejenom za náš výbor, za to, že jste byli mezi námi. A myslím si, že to bylo velice zajímavé setkání. A eh, další eh, zasedání IKF v listopadu 2015 bude v Brazílii. A výbor ITRE požádal aby evropská eh, delegace Evropského parlamentu byla tedy, eh, aby dostala povolení, aby se účastnila tohoto setkání v roce 2015 listopadu, proto buďte kolegové připraveni, protože listopad 2015 v listopadu se tedy bude konat další zasedání IGF. A buďte připraveni také na příští zasedání výboru, ITRE 4. prosince dopolední a odpolední zasedání a 4. prosince ještě potom tam bude další část. Budou tam čtyři části velmi dlouhé schůze. Přeji vám eh, příjemný příští týden a setkáme se ve Štrasburku.